Dear colleagues, good afternoon. It's a pleasure for... Dobré odpoledne, milí kolegové. Je pro mě potěšením přivítat zde pana eh, prezidenta Maria Draghiho pro eh, dialog o měnových záležitostech. Jedná se opravdu o výjimečnou příležitost ze dvou důvodů. Za prvé, protože slavíme 20. leté výročí eura, to jsme ostatně si řekli i na plenárce a také toto je schůze výboru Ekon, která je nejblíže té oslavě a rovněž je to výjimečná schůze z dalších důvodů, a to sice proto, že to je naposledy, kdy pan prezident Draghi přichází na náš výbor během tohoto legislativního mandátu. Z toho důvodu jsme tedy se rozhodli, že vám dáme dárek a že vám poděkujeme za spolupráci, za velmi dobrou spolupráci s tímto výborem za tu velkou transparentnost a parlamentní dohled vůči ECB, kterou jste nám umožnil a zároveň jste velmi bránil nezávislost této instituce. Takže my jsme v této souvislosti vedli tedy ten dialog o měnových záležitostech a určitě společně můžeme zajistit silnou nezávislost Evropské centrální banky, můžeme zajistit otevřenou centrální banku, která bude transparentní a bude vždy otevřená vést dialog s Evropským parlamentem a za to my vám děkujeme. Také zároveň vám Děkujeme za to vše, co jste učinil pro Evropskou unii, pro měnovou a hospodářskou unii, pro naši společnou měnu, kterou jsme oslavili a jak už to řekla celá řada kolegů, my si všichni myslíme, že to, co vy jste udělal, bylo naprosto zásadní pro záchranu této měny, záchranu její integrity a za to vše jsme vám velmi vděční. Mnohokrát vám za to děkujeme. Máme pro vás tady toto na výraz našeho vděku a úcty. Thank you very much. Thank you. A kolegové, my jsme také si říkali, že by bylo pěkné udělat si společnou fotografii eh, se všemi kolegy na oslavu toho měnového dialogu, takže možná teď sejdeme všichni dolů po těch schodech a uděláme si společnou fotografii. So, we can move to the topic of our monetary dialogue. Tak, nyní se tedy přesuneme přímo k tomu tématu měnového dialogu. Já už jsem hovořil dlouho, takže myslím, že už nic dalšího říkat nemusím. Myslím, že všichni jsme si přečetli závěry eh, té řídící rady ECB, posouzení toho ekonomického výhledu, Eh, tu měnovou politiku, která zůstává stejná, pokud jde o ty příslušné kroky. Takže já již teď, pane předsedo Draghi, vám dám slovo na vaše úvodní slovo. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát členům eh, výboru Ekon a děkuji mnohokrát za toto překvapení. Opravdu jsem velice poctěn eh, tady tady touto pamětní medailí, abych tak řekl, takže opravdu děkuji, byl jsem skutečně překvapen. Dámy a pánové, je pro mě potěšení být zpátky v Evropském parlamentu a vystoupit znovu ve vašem výboru. Jsem rád, že jste si vybrali projekt Eura a jeho úspěchy za posledních 20 let jako téma dnešní diskuse. Já bych chtěl nejprve nebo respektive chtěl bych rovnou přistoupit k, eh, k podstatě tohoto problému a mluvit o eh, vnější dimenzi eurozóny dále. Chtěl bych říci, že s ohledem na to, co se nám už podařilo dosáhnout, naše povinnost je pokračovat dál a zajistit, že všechny přínosy eura budou plně naplněny. Euro bylo zavedeno s cílem prohloubit jednotný vnitřní trh a zajistit jeho integritu. Je to pokračování evropského projektu při odstraňování přeshraničních bariér v rámci každodenních eh, kroků, každodenních politik. Vycházelo z toho ducha, který se odrážel již v Schumannově deklaraci v roce 1950. Budování Evropy v rámci konkrétních kroků. V důsledku toho naše ekonomika je teď integrována do takové míry, která ještě před nedávnou dobou by nebyla myslitelná. Evropa byla navržena tak, aby měla silnou důvěryhodnou měnu, tedy respektive euro bylo takto navrženo. A euro zajistilo dvě desetiletí cenové stability, podpořilo důvěru lidí v hodnotu jejich úspor, stabilní ceny, rovněž podpořili firemní investice a vytváření nových pracovních míst. V současné době máme o nějakých 20 milionů lidí, Evropanů, v zaměstnanosti než před 20 lety. A to mluvím o stávajících 19 zemích, které jsou členy eurozóny. Od vytvoření eura míra zapojení pracovní síly zrostla z 59% na 67%, což je nejvyšší číslo v historii. Dvě desetiletí, v rámci nichž euro existuje, byly opravdu výjimečné. První desetiletí představovalo kulminaci 30-letého období makronomické stability, také takzvané období eh, velké Eh, moderace, Great Moderation. Inflace se pohybovala kolem 2% a Evropská centrální banka zajistila cenovou stabilitu zejména díky úpravě úrokových sazeb. Druhé desetiletí přineslo největší hospodářskou a měnovou krizi od takzvané Velké deprese. Já jsem měl možnost podrobně probrat tu situaci na plenárním zasedání před dvěma týdny a Říkal jsem, že v reakci na tu krizi jsme museli použít nové nástroje, abychom zajistili skutečnou efektivitu naší měnové politiky a zajistili stabilitu ekonomiky eurozóny. Díky kolektivnímu úsilí všech evropských občanů evropská zóna tu krizi ustála. Hmm v důsledku díky odhodlání eh, vedoucích představitelů eurozóny jsme zaznamenali 22 čtvrtletí hospodářského růstu. Nezaměstnanost je na nejnižší úrovni od října 2008 a mzdy a příjmy rostou. Nicméně během posledních několika měsíců k nám přicházejí informace o tom, že e, je tady známka určitého oslabení také v souvislosti s některými konkrétními sektory a specifickými faktory. Přetrvávající nejistota souvisí zejména s geopolitickými faktory a je tady také hrozba protekcionismu. To má dopady na ekonomické ukazatele. Zároveň e, podpůrné finanční kroky a dynamika ekonomického růstu a nárůst mest podporují tu hospodářskou expanzi a snaží se odolávat těm eh, inflačním tlakům. Tady toto vede k tomu, že ta inflační čísla se ve střednědobém výhledu pohybují někde okolo 2%. Silné hospodářské pobídky jsou naprosto zásadní proto, abychom eh, vyvíjeli Eh, náležité tlaky na vývoj eh, domácích cen a eh, hospodářský vývoj ve střednědobém hledisku. Tady toto pro nás bude důležitým vodítkem pro úrokové sazby ECB a také pokud jde o mm, zásoby aktiv. Nicméně řídící rada je připravena upravovat všechny nástroje podle potřeby a zajistit to, že ty inflační cíle budou udržitelným způsobem naplňovány. Přínosy eurozóny, nebo respektive eura, se však neomezují čistě na vnitřní rozměr Evropské unie. Mm, vzájemná práce, vzájemné působení v rámci hospodářské a měnové unie zajišťuje naši, naši suverenitu, o kterou by jinak jednotlivé státy přišly v rámci tom, té velké celosvětové propojené ekonomiky. Jak ostatně už jsme tušili ve chvíli, kdy jsme euro vytvořili. Euro představuje opravdovou jednotu evropského kontinentu, který tak může lépe čelit globálním tlakům. Naše společné působení v rámci hospodářské a měnové unie Zajišťuje to, že můžeme se více podílet na mezinárodních jednáních, že máme větší hlas a máme větší možnost ovlivňovat ekonomické vztahy. To jsou ostatně slova, která už řekl Jacques Delors ve své slavné Delorově zprávě. Během posledních 20 let se z eura stala druhá nejdůležitější měna v rámci mezinárodního měnového systému někde mezi 20 až 40 procenty zahraničních rezerv, zahraničních transakcí. Mezinárodní dluhy, mezinárodní transakce jsou realizovány právě v měně euro. Více než 50 zemí či území používá anebo váže svou vlastní měnu na euro. Tady toto globální postavení naší měny přináší výhody. Jednak to snižuje náklady na transakce mezinárodních obchodů. Tím pádem e, firmy v rámci eurozóny jsou více konkurenceschopné. Také to přidává likviditu finančním trhům v rámci euro, což e, vede k tomu, že mezinárodní a domácí investice mohou lépe alokovat E, příslušné zdroje. Také to snižuje náklady na financování, včetně korpora, pro, e, korporací, finančních institucí či veřejných subjektů. A tím pádem toto přináší velké výhody pro podniky, domácnosti a daňové poplatníky obecně. Samozřejmě úloha eura také sebou přináší velké výzvy. Například je tady větší Eh, vystavení různým změnám a také eh, možným odchylkám v rámci toho procesu. Mezi eh, ty výhody toho, že máme společnou měnu, jdou nad rámec čistě měnových aspektů ve světě, kde je velké hospodářské a finanční propojení, je mezinárodní spolupráce naprosto zásadní a my můžeme mnohem lépe podporovat evropskou myšlenku a evropský zájem, když budeme mluvit společně jedním hlasem. Ano, je tomu skutečně tak. Hlas eurozóny byl naprosto zásadní pro posilování mezinárodního finančního regulačního rámce po celosvětové finanční krizi. V současné době jednotný dozorový mechanismus představuje největšího bankovního supervizora, bankovní super, dozorový mechanismus na celém světě a přispívá k utváření celosvětového dozorového rámce. Od té eh, velké eh, krize eh, v oblasti evropských druhopisů Evropská úloha na mezinárodním poli trošku oslabila. Ovšem, naše pozice v rámci mezinárodních finančních transakcí zůstává stále silná. V oblasti mezinárodních eh, finančních rezerv a dluhopisů jsme zaznamenali určitý pokles. To je eh, v důsledku toho, čemu byly vystaveny naše systémy v době krize. Zachování odolnosti celého toho uspořádání, celého toho systému je velmi důležité. Stabilita, finanční eh, zdraví a likvidita, to jsou opravdu klíčové faktory eh, mezi, utvářející postavení mezinárodní měny. V současné době evropští věřitelé eh, jsou mnohem více vnímaví na to, jak si euro stojí a chtějí, aby mělo v mezinárodní postavení ještě silnější pozici. Summit eurozóny eh, v září 2018 apeloval na to, aby tady to úsilí bylo ještě posíleno a prohloubeno. Mezinárodní úloha měny euro je podporována silnými ekonomickými politikami v rámci více prohloubené hospodářské a měnové unie. Toto vyžaduje větší úsilí a větší integraci. Posledních 20 let bez pochyby ukázalo, jak náročný úkol to je zajistit eh, evropskou prosperitu a stabilitu. Toto je pravda jak v rámci eurozóny, tak mimo eurozónu. Nicméně v posledních letech jsme také viděli, že takovéto společné výzvy musíme řešit společně. Abychom mohli plně využít přínosů eura, musíme mít stejné komponenty, stejné stavební prvky, které vedly ke vzniku eura v roce 1999. Na jedné straně potřebujeme vnitrostátní reformy, které zajistí udržitelnou konvergenci. To v rámci jakéhokoliv měnového systému. Vysoký růstový potenciál může být zajištět jenom díky trvalému reformnímu úsilí. E, Vzhledem tomu, že konvergenční procesy jsou ovlivňovány hlavně strukturálními faktory, tak toto je hlavně v odpovědnosti členských států. Ovšem na druhé straně i Evropa jako celek může mnohé změnit tím, že podpoří takové reformní úsilí v mnoha aspektech. Naše jednota a společné úsilí, to představuje opravdu velkou konkurenční výhodu a my bychom měli umět to uchopit a kapitalizovat. Za prvé, měli bychom stavět na těch synergiích v rámci měnové hospodářské unie a jednotného vnitřního trhu. Jednotný vnitřní trh je skutečně jeden z největších nástrojů, který máme a který může výrazně zvýšit produktivitu. Skutečná uh, unie kapitálových trhů nejenom usnadní přístup ke kapitálu pro domácnosti a firmy a tím podpoří investice a inovace ale zároveň také umožní diverzifikaci rizik a tím pádem bude kompenzovat dočasný pokles eh, aktivit na místní úrovni, takzvaný private risk sharing, a tím se posílí celková odolnost hospodářské a měnové unie. Za druhé je naprosto zásadní dokončit projekty, které jsme zahájili v době krize, a to zejména bankovní unii spolu s Unii kapitálových trhů dokončená bankovní unie zajistí minimální sdílení privátních rizik. A to je něco, co nám tady momentálně chybí, zejména když si srovnáme situaci, jaká je ve Spojených státech. To sdílení privátních rizik ale musí být doprovázeno dalšími politikami. Měli bychom tedy znovu podpořit důvěru v náš hospodářský a fiskální rámec. Musíme zvýšit efektivitu mm, prostřednictvím vytváření určitých politik na národní úrovni. Ty kroky je ale možná potřeba také podpořit na celoevropské úrovni tím, že budou učiněna rozhodnutí pro spuštění nástroje konvergence a podpory konkurenceschopnosti eurozóny. Jestliže se uh, chceme umět reagovat na budoucí cyklickou krizi, musíme mít nastaveny příslušné nástroje. Musíme umět diverzifikovat rizika v rámci finančního systému na jedné straně a zároveň musíme mít veřejnou podporu proti těm cyklickým šokům na uh, té národní úrovni. Tak to, a to je potřeba vzájemně propojit, aby tam byla efektivní interakce. Uh, nějak eh, reformy, to není idealismus nebo utopie. Určitě ne, pokud budeme pracovat všichni společně. V rámci Eurosummitu, summitu eurozóny v prosinci, evropští vedoucí představitele vyjádří své odhodlání posílit hospodářskou a měnovou unii. Jestliže chceme prosadit všechny přínosy eura, musíme tyto závazky promítnout do konkrétních kroků v rámci našich politik. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, vážení členové hospodářského a měnového výboru. Já jsem mnohokrát použil slovo společně. A vzhledem k tomu, že toto je naposledy, kdy se zde společně scházíme v rámci tohoto mandátu, tak bych ještě teď chtěl říci několik slov směřovaných k vám osobně. Chci vám všem mnohokrát poděkovat za tu úlohu, kterou tento výbor sehrával během posledních let. Když jsem zde byl na prvním slyšení, tak si vzpomínám, že jsem říkal, že to bylo moje první vystoupení v rámci eh, takzvané demokratické odpovědnosti vůči Evropskému parlamentu. A poté je následovala celá řada dalších slyšení a vy jste opravdu eh, usilovali o to, aby ECB nesla tu odpovědnost, aby se zodpovídala ze svých kroků, z toho, jakým způsobem vede měnovou politiku. Zároveň jsem vděčný za podporu, kterou výbor Ekon vždy vyjádřil vůči krokům ECB. Byla to upřímná podpora z vaší strany, protože odrážela hlas evropských občanů a vyjádřili jste nám důležitou podporu, která Evropské centrální bance pomohla v těch těžkých dobách v posledních letech. Vy, jako spoluzákonodárci, jste také sehrávali důležitou úlohu při realizaci zásadních reform, které měly za cíl dále posílit naši unii. Tento výbor a Evropský parlament obecně, dle mé zkušenosti, byl velmi pozorným eh, vykladačem vůle evropských občanů. Jedině takto může být zajištěna důvěra v legitimitu evropských institucí a politik. Jedině takto můžeme zajistit efektivnější a více inkluzivní unii. Jak jsem řekl, jak jsem vyjádřil při jiných příležitostech, občané a Evropský parlament mohou pomoci zajistit efektivnější unii. Unii, která nabídne svým občanům fyzickou a hospodářskou jistotu a zároveň bude prosazovat hodnoty otevřené, demokratické a mírové společnosti. Děkuji, děkuji mnohokrát za pozornost a teď jsem plně k dispozici pro vaše dotazy. Děkuji. Thank you very much. Uh, děkuji Děkuji za vaše velmi laskavá slova v souvislosti s prací našeho výboru a našeho parlamentu. A teď začneme s našimi poslanci, pan Markus Ferbrem. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo, drahé, já se omlouvám za to, že hovořím německy. Já se tedy budu snažit minimálně hovořit německy jako někdo, kdo pochází z Bavorska, budu hovořit německy, já bych vám rád poděkoval za váš vždy otevřený způsob komunikace. Už máte tlumočení, ale už by to opravdu mělo fungovat, takže já bych vám rád jménem naší strany Lidové poděkoval za vaší stále otevřenou komunikaci s námi a také za tu příležitost opravdu s vámi vést rozhovor a ne pouze tady na půdě Evropského parlamentu, ale také ve, Frankfurtu a na půdě jiných institucí, kde prostě vznikly příležitosti vzájemného se setkávání. Děkuji. Vy jste prostě byl někomu, by, být někým, kdo nasadil velmi vysokou laťku, co se tedy týče komunikace. Ale pár otázek. Eh, Evropská komise zveřejnila sdělení, ve kterém hovoří o mezinárodním postavení eura a role eura jako eh, měny, která by měla být zásadní pro rezervy. A já si chci vás zeptat, vidíte tedy nějaký problém v tom, že vlastně Eh, tady Evr- eh, Spojené státy americké eh, mají daleko restriktivnější politiku, prosazují tedy dolar jako rezervní měnu a jak vy se tedy na to díváte? Samozřejmě víme, jak to vypadá také s úroky a vlastně s tím, jaký nátlak je vyvíjen v podstatě na ty měny. Dále eh, Evropský účetní dvůr samozřejmě přeskomává výdaje a náklady a příjmy evropských institucí Evropské unie. A tady hraje velmi důležitou eh, roli Evropská centrální banka. A co se týče účetního dvora, tak ten zjistil nebo minimálně se vyjádřil k práci Evropské centrální banky jako dohledového eh, organismu a taky jaksi instituce, která reaguje reaguje na krizové situace a tady vlastně bylo mnohokrát řečeno, že Evropská centrální banka mnohokrát opakovaně nedala k dispozici důležité dokumenty, které Evropský účetní dvůr vyžadoval. A proto se ptám vás, eh, proč tedy k tomuto jak si eh, dochází? Proč Evropská centrální banka ne dává k dispozici dokumenty, které jsou požadovány ze strany účetního dvoru. Děkuji. Vy jste se tedy ptal na dvě věci, pokud tedy tomu dobře rozumím. Takže vy se ptáte na rozšířenou roli eura a jeho dopad na měnovou politiku. My se musíme tedy zeptat, proč ta mezinárodní role eura nebo to postavení eura není tak, není dostatečně velká. A možná tady tou odpovědí, ta odpověď je velmi jednoduchá. Ve chvíli, kdy zdokonalíme a zkompletujeme jak měnovou unii, tak bankovní unii, tak budeme mít tady mezinárodní finanční sektor, který je srovnatelný se sílou finančního bankovního systému eh, Spojených států amerických.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 neexistují nějaké zcela zásadní provázání mezi tedy měnou euro a mezinárodní politikou, ale já si myslím, že to, co musíme my tady v tuto chvíli dělat, je opravdu reagovat také na to, jakým způsobem tedy ovlivňujeme eh, situaci v jiných jurisdikcích. To znamená, jakým způsobem budeme chtít také ovlivňovat eh, mezinárodní dění v budoucnosti. Ano, můžeme tady hovořit o měnové politice, která, mm, no nevím, my to vidíme trošičku jinak. Myslím si, že Spojené státy americké se trošičku přepočítali, začaly samozřejmě dříve než my, ale oni jsou prostě úplně v jiné pozici v rámci celého toho obchodního cyklu, to znamená srovnávat, jak si naše měny je dost eh, složité. Ale v každém případě Spojené státy americké začaly se svou politikou daleko, daleko dříve než my, takže to možná je to první. A co se týče té druhé otázky, tak vy jste se ptal na Evropský účetní dvůr. Podívejte se. Takže Dostaneme se k detailům, ale podívejte se. My jsme vždy, vždy, jak si vykazovali opravdu otevřenost. My jsme vypracovali více jak 500 dokumentů na žádost Evropského účetního dvara, 6 tisíc stran, opravdu desítky a desítky společných telekonferencí. Dali jsme k dispozici opravdu úplně všechno, co po nás chtěli v rámci mandátu, v rámci tedy příslušných mandátů obou institucí smlouva to definuje tak, že mandátem Evropského účetního dvora je zkoumat efektivnost a práci Evropského, Evropské centrální banky. To je tedy součástí mandátu tak, aby bylo také, byla zaručena nezávislost Evropské centrální banky. V roce 2017 Evropská komise tedy se vyjádřila k revizi našich, našich stanov a souhlasila s tou revizí. To znamená, já chci říci, že ta spolupráce prostě funguje, funguje tak, jak má fungovat v rámci těch mandátů, na kterých jsme se shodli. Děkuji, Pervanš Bereš, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo, za S a D bych i já vám ráda za naší frakci poděkovala za opravdu skvělou spolupráci mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou. Za vašeho předsednictví ta, se ty vztahy samozřejmě vyvíjely a já si přesně pamatuji na první slyšení s vámi, když jste byli ještě kandidátem na post předseda Evropské centrální, eh, na tedy funkci předsedy Evropského, Evropské centrální banky. A já si velmi dobře tedy pamatuji, jak to probíhalo. A moji přátelé, kteří rozumí celé té oblasti, mě tehdy říkali, že vy rozhodně máte ty skvělé vlastnosti a předpoklady pro to, abyste tuto funkci řádně vykonával. Ještě jednou vám tady gratuluji gratuluji k vykonávání vaší funkce. A co se týče tedy toho, co chci říci, jak vy odhadujete tedy to, jak jaký vliv bude mít také eh, euro na naše finanční politiky, protože víme, že ta měnová politika také vychází jaksi z těch rozpočtových politik a za druhé tím navážu na to, co říkal můj předřečník. Já jsem získala takový dojem, že tady v tuto chvíli hovoříme o mezinárodním postavení eura a vidím, že tady někteří to vidí jako určité východisko nebo odklon v podstatě ale vy říkáte, že mě, měna euro jako měna v podstatě ještě stále není eh, jak si nedosáhla té dokonalosti a ještě může být zlepšena a může opravdu daleko více kvést a může být daleko efektivnější. Tak co, co nám k tomu řeknete? Takže co se týče té první otázky. Takže jaká měnová politika, a myslím si, že asi všude na světě, tak jaká měnová politika, co je třeba, čemu je třeba se vyhnout? Fiskální dominanci, protože jinak centrální banka ztratí svou nezávislost a samozřejmě svou důvěryhodnost jako takovou. Eh, ano, stalo se několikrát v minulosti, ne teď v eurozóně, ale v jiných částech světa ještě před tím, než tedy vzniklo euro, kdy, eh, kdy centrální banky trpěly dopady vlastně té fiskální dominance a e, tady tady jde o nezávislost a víme, že ve chvíli, kdy se ztrácí nezávislost, tak se zvedá inflace a problémy nastávají i v oblasti nezaměstnanosti. Tudíž to je vlastně ta nejdůležitější věc, na kterou se musíme zaměřit. A teď otázka, můžeme zlepšit současná fiskální pravidla? A nebo krok zpátky. Uh, je velký rozdíl mezi fiskální a měnovou politikou, co se týče integrace. Co se týče oblasti měnové politiky, tak tady jsme v podstatě od 80. let, kdy šlo hlavně o integraci a koordinaci, která vycházela z jasně daných eh, pravidel, to znamená systém, který vycházel z těchto pravidel, tak z toho jsme se ponaučili, ponaučili jsme si z chyb, tohoto systému a naši otcové eh, zakladatelé vlastně vychází z nové integrované institucionální jaksi architektury. Takže tady opravdu my jsme se ponaučili z těch 20 let chyb, které jsme dělali. To znamená, že v mnoha oblastech ta, prostě se stále ještě vychází z těch pravidel a to nefunguje. A teď je, teď je velmi módní vlastně kritizovat tato pravidla, ale je pravda, že byla některá velmi, velmi užitečná. Jen si eh, vzpomeňte, jak vlastně by to dopadlo z deficity a z dluhy, kdyby ta pravidla vůbec neexistovala. Ano, samozřejmě, lze je zlepšit, je třeba je zlepšit a určitě v následujících letech budou zlepšena. Ale pravdou je, a už jsem to říkala mnohokrát v minulosti, opravdu v konečném důsledku prostě lepší koordinace bude vycházet z institucí stejně, jak je tomu u měnové politiky. A co se týče role eura na mezinárodní úrovni, já si myslím, že to je opravdu dobrá debata, protože nutí nás k tomu, abychom se zaměřili právě na to, co se děje v jurisdikcích, kde měna, kde jejich měna hraje velmi důležitý, eh, důležitou roli já mám teď na mysli Eh, dolar, svramecký eh, dolar. Hovoříme tady o velmi dobré fungující finanční a bankovní unie a jedné vládě, ale přesto nejsme my jednou zemí, je nás několik, je ten, my jsme vlastně unii mnoha zemí a my musíme udělat všechno pro to, aby ta měnová oblast fungovala lépe, protože ten prostor, měnový prostor ještě stále není dokonalý, je, mm, opravdu vykazuje mnohé oblasti, které kde panuje vysoká křehkost a zranitelnost. A proto je třeba se podívat také na, specifické, na specifickou situaci v jednotlivých zemích. Ale rozhodně chceme a všichni, jak si jdeme tím směrem zlepšení. Bernd eh, Luke. Pane Draghi, já bych vám také rád poděkoval za laskavá slova, která jste vyjádřil směrem našemu výboru, i když já vám musím sdělit, že já nemohu říci, že bych patřil k těm, kteří budou s vámi spolupracovat na ukončování nebo k, k dokonalování té, tohoto prostoru, protože já si nemyslím, že euro prostě tady nehraje tu roli, jakou vy jste zmínil a také si nemyslím, že ECB by se opravdu držela svého mandátu. Já si myslím, že ECB opravdu svůj mandát překračuje a jde nad rámec svého mandátu. To znamená, že já vím, že vy jste dobrým bojovníkem, ale bojujete za špatnou věc. A nezávisle na tom vám chci osobně poděkovat za to, že jste se účastnil toho dialogu s námi. Myslím si, že tento dialog byl jedním z nejlepších dialogů, které jsem tady zažil. To znamená způsob, jakým jste s námi komunikoval, co jste nám sděloval, e, co jste říkal, informace, které jste e, poskytoval. A děkuji tedy za to, že ten, na, ta naše výměna názoru byla vždy velmi plodná. Mám na vás dvě otázky. Jedna otázka se týká konjunkturální situace, také jak jste ji také zmiňoval, protože ECB sdělila, že PSPP sice v tuto chvíli byla to tedy trošičku zredukována, ale um, s ohledem na to, že PSPP je i nadále nástrojem ECB, se ptám, zdali si myslíte, že ty čisté nákupy neto tedy budou zase navýšeny tak, abychom tady eh, vytvořili nové podněty, nové stimuly, anebo jakým způsobem by to tady mělo probíhat, co si o to myslíte. A ta druhá otázka, to je tematická oblast, o které jsme mnohokrát hovořili, takzvané targety. Vy jste jistě zaznamenal, že máme tady studie od profesora eh, Fusta a Zina, kteří říkají, že národní centrální banky v rámci vnitřního systému ECB se mohou stát insolventními, pokud by tedy došlo k insolvenci na národní úrovni i z důvodu jaksi otoku kapitálu. To znamená, že tady se hovoříme také o té o tom, o té možnosti refinancování. A já se vás tedy ptám, zdali, nebo můžete něco takového potvrdit, dovedete si něco takového představit nebo vyloučit, že nějaká národní centrální banka v takovémto scénáři, jak o něm hovoří Zen a Pust ve své studii, ve rámci tedy toho vnitřnícního systému ECB by se stala insolventní, může k tomu dojít? Děkuji, děkuji, děkuji vám za vaše poděkování. A i to z toho důvodu, že je to poděkování od někoho, kdo se na ty věci dívá opravdu úplně z jiné perspektivy. V první řadě, já bych se rád dotknul toho bodu, který se týká našeho mandátu, protože to se pojí také k, te, k tému, ke zbytku odpovědi. Ano, můžeme mít tady eh, subjektivní pocit z toho, zdali tedy jednáme v rámci našeho mandátu nebo ho překračujeme. Ale nejvyšší eh, soud v Evropě v podstatě eh, rozhodl, že my opravdu jsme jednali v rámci našeho mandátu a že ty nástroje, které využíváme, jsou legitimní součástí naší práce, naší instituce. A teď tedy se dostávám k vaší otázce. Jak jsem již říkala, máme různé nástroje, máme tady pokojny týkající se například tu úrokových sazeb. Eh, tady hovoříme něco, co se týká tedy států a také konkrétní doby. A my tady už vlastně nic nenakupujeme. My jsme to opravdu stabilizovali, stabilizovali jsme ty nákupy Evropské centrální banky a budeme nadále nakupovat dluhopisy, abychom to abychom celý ten systém stabilizovali ve chvíli, kdy ty dluhopisy jak budou zdralými dluhopisy. To znamená, že se držíme jasných pokynů. A tady musím říci, že ty naše rezervy budou opravdu velmi vysoké. Hovoříme tady o 15 miliardách měsíčně. A pokud by to mělo začít selhávat, no tak můžeme eh, přejít k dalším nástrojům eh, které máme k dispozici. Stejně jak jste to zmiňoval vy, takže tady ne, není nic proti ničemu. Ale teď samozřejmě, jakým způsobem, za jaké situace tak budeme jednat. V tuto chvíli tady tedy se tyto, před, tyto předpoklady, jak si tyto předpoklady neexistují, nebo že nevycházíme z toho, že by k tomu mělo dojít. A teď. Co se týče toho druhého bodu, vy jste se ptal na to, co by se mohlo stát, kdyby. Já teď tady nechci spekulovat. Co, co by se tedy mohlo stát, kdyby tady se změnila zásadně situace týkající se rezerv? Takže pokud by tady tedy se měla změnit situace jednotlivých centrálních eh, bank. Vím, že jsme o tom hovořili mnohokrát, ale tady ten hlavní klíčový faktor je decentralizace decentralizace implementace naší měnové politiky. Takže samozřejmě, že to vše vychází z naší měnové politiky, z našich eh, nákupů neto. Takže kdykoliv, kdy ty, tedy ty platby ECB eh, e za dluhopisy jsou prováděny, no tak je to třeba provádět vyváženým způsobem. Já si myslím, že se, je třeba se podívat opravdu na to z této perspektivy. To znamená, že vidíme, že tady ty rezervy jsou navyšovány a to všechno, na to všechno to je samozřejmě dohlíženo. Samozřejmě, že tady máme určité odchylky od tohoto trendu. A Určitě se na to je třeba podívat a všechno to monitorovat. Co znamená, že u některých členských států tedy zaznamenáme navýšení a potom eh, může dojít k nějakému poklesu. To jsme zaznamenali i v minulém roce u některých eh, členských států, takže těžko tady teď vycházet z toho, zdali jsou to tady trendy nebo jde o kopírování nějakých jaksi kapitálových eh, proudů. Máme tady jaksi stát státy, které jsou v přebytku, které jsou v deficitu. A podívejme se například eh, na to, co se děje v USA. To je kompletní měnová unie. Eh, to je prostě systém, který funguje opravdu daleko, daleko déle eh, než systém, který jsme založili my. Ale tím klíčovým faktorem je Samozřejmě, že se na to díváme eh, z odlišných perspektiv, ale já si myslím, že tady klíčovým faktorem je ne ta otázka, může tady dojít k tomu, že se eh, země nebo její centrální banka stále stane eh, nesolventní. Ne, tady jde o efektivitu toho měnového systému. A tady já říkám, to je ta perspektiva, které se musíme držet. Karolín. Děkuji. Karolín Nachtegal. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji, pane předsedo Dragi, že jste tady. Já mám dvě otázky. První otázka se týká nové ekonomické prognózy která zaplavila můj newsfeed minulý týden. Potenciální zpomalení obchodu eh, způsobené částečně eh, protekcionismem, eh, dopady Brexitu a také Trumpovou administrativou. To vše by mohlo mít dopad na globální ekonomický růst. Mohl byste ujistit parlament, že ECB má dostatek manévrovacího prostoru pro případ zásadního poklesu ekonomiky? To je jedna otázka. Ta druhá je techničtější a týká se kritérií. ECB poskytuje sekretariát pro pracovní skupinu pro rizika a já jsem ráda, že tato pracovní skupina dělá pokroky a že vytvořila, eh, nebo že pracuje na vytvoření nových kritérií. Mohl byste eh, říci něco více o eh, přechodu na ten nový systém kritérií, který poskytuje ECB? A já bych se chtěla zeptat, chováte důvěru v to, že účastníci trhu budou používat nový index a že budou omezeny potenciální problémy? A poslední část otázky. Momentálně eh, Euribor bude přeměněn na hybridnější verzi, která se do jisté míry bude stále ještě eh, zakládat na subjektivních eh, aspektech. A je podle vašeho názoru reálné, že by bylo nalezeno reálné řešení, které by bylo zcela řízené daty? Děkuji. Jak jste už říkala, poslední rada guvernérů uh, uznala, že bilance rizika růstu klesá. A to vzhledem k velikosti a rezistenci tohoto zpomalení, A vy jste zmínila některé důvody tohoto zpomalení. A ještě než se dostanu k politické reakci, tak diskuze v Radě guvernérů konstatovala, že je třeba jakožto klíčový faktor zkoumat eh, persistentnost těch různých příčin a geopolitických faktorů, jako je například eh, protekcionismus. Mnozí členové rady explicitně říkali, že kdyby z ničeho nic nastala jasnost a mír v obchodních vztazích mezi USA a Čínou, tak většina toho zpomalení by pravděpodobně eh, zmizela. Dalším eh, důvodem je nejistota ohledně vyjednávání o Brexitu. Přestože jsme neustále eh, říkali, že pro celek eurozóny by to nemuselo být velký problém, Samozřejmě, to říkám hned, některé země jsou tomu velice vystavené, jiné méně. Ale pak je tu ještě další prvek, který bych vám chtěl připomenout. A sice, že hodnotové řetězce napříč Evropskou unii se dají velice těžko vysledovat, takže vůbec se nedají vyloučit lokální případy eh, těžkých podmínek. Samotný fakt, že ta vyjednávání se tolik táhnou, eh, dávají vzniknout té nejistotě, té úzkosti a strachu. A potom samozřejmě politické vývoje eh, v celé eurozóně, eh, zpomalení Číny, My doufáme, že tamní vláda koná patřičné kroky, samozřejmě. A věříme v, ve strategickou reakci vlády. A pak jsou to efekty fiskální politiky ve Spojených státech a tak dále. Těch, těch faktorů je velice mnoho. A pokud jde o naši reakci, tak odpověď zní ano, máme nástroje. A tyto nástroje už nyní působí. Díky rozšířeným pokynům, které máme, víme, že sazby zůstanou při nejmenším přes léto na stejné úrovni, při nejmenším do doby, a já to přečtu, i nadále budeme očekávat, že klíčové úrokové sazby ECB zůstanou na současné úrovni nejméně do léta 2019 a přinejmenším tak dlouho, jak bude nutné, abychom zajistili eh, pokračující udržitelnou konvergenci směrem k úrovni eh, těsně pod dvěma procenty. A poté, když přejdeme do programu obnovených investic, budeme eh, investovat především do Eh, plateb na základě eh, programu nákupu čistých aktiv. A to po delší dobu až po době, kdy začneme vybírat eh, zvýšené úroky ECB a tak dlouho, jak dlouho to bude nutné pro udržení příznivých podmínek likvidity a měnové akomodace. Takže takhle je to vlastně napojené na ten horizont reinvestic. A víme, že to účinkuje okamžitě. Když jsme v červnu loňského roku oznámili konec programu nákupu čistých aktiv, tak trhy na to nezareagovaly. A od té doby, pokud se něco stalo, tak úroky poklesly. A struktura úroku se sploštila a posunula se směrem doprava. Takže očekávání eh, dalších zvýšení úroků se posunulo eh, do vzdálenější budoucnosti, než je konec léta. To samo od sebe už je reakce na oslabení momentu růstu. Takže zkrátka a dobře, nejenom, že nástroje máme, ale navíc ty nástroje už nyní reagují na zpomalující se ekonomiku. Pokud jde o kritéria, Jak víte, tak administrativa Euriboru už pracuje na reformě, aby bylo dosaženo souladu s požadavky evropského nařízení o kritériích. Konečný výsledek všech těchto snah budeme znát v průběhu letošního roku. A mezi tím Pracovní skupina zvažuje také scénář, ve kterém reformovaný Euribor by nebyl v souladu. Nemůžeme eh, se vyjádřit k pravděpodobnosti takovéhoto scénáře, ale můžeme říci, že je správné, aby byl zanalizován. Vzhledem k tomu, že identifikace případných řešení je na soukromém sektoru společně s příslušnými dohledovými orgány, což je zejména FISMA a ESMA. Pokud jde o e, potenciální e, produkci ECB, e tak tady musím říci jasně, že ECB není schopna poskytovat referenční hodnoty na základě čistě transakční metodologie. A to z důvodu nedostatečného počtu transakcí. čehož plyne, že bude, možné, že, že bude potřeba pro produkci takovýchto mír nějakého expertního posudku, ale ten nemůže pocházet z Evropské centrální banky. Je tedy třeba vzít v úvahu výpůjční náklady eh, půjčovatelských institucí na základě panujících podmínek na trhu a zároveň by mohl vzniknout konflikt nebo subjektivní konflikt zájmů v případě, kdyby ten posudek centrální banky byl interpretován jakožto týkající se stanoviska k měnové politice. Vývoj vhodných řešení by měl spíše reagovat na výzvy, které je schopen identifikovat pouze soukromý sektor. Děkuji vám. Děkuji, Filip Lamberts. Dobré odpoledne, pane předsedo. Je mi vždy potěšením vás zde přivítat. Já doufám, že do konce vašeho mandátu se ještě uvidíme. Já rozhodně plánuji v parlamentu zůstat i po volbách. Budu pokračovat v diskuzi, kterou už jsme několikrát vedli. Mně se líbí, jak jste představil eh, příběh eh, Eh, eura tím, že jste ho představili jako sloučení suverenity. Já, to s vámi, já s vámi do určité míry souhlasím v tom smyslu, že před eurem existovaly dvě páky, měnová politika a rozpočtová politika, které vládly stejnému geografickému území, tedy členským státům, národním státům. My jsme se rozhodli sloučit měnovou politiku ale aniž bychom na stejné úrovni sloučili i tu rozpočtovou páku. Když eh, provádíte měnovou politiku v homogenním státě, což je většina států, tak ta měnová politika samozřejmě nikdy nebude dokonale vhodná pro všechny části země. A tady je právě potřeba nástroj rozpočtové politiky k tomu, aby uvedl zemi do rovnováhy. A pokud eh, sloučíte měnovou politiku, aniž byste do určité míry sloučili rozpočtovou politiku, tak vlastně se vám část té suverenity v průběhu ztratí. Já jsem nikdy nechápal evropský integrační proces jako ztrátu suverenity, ale v tomto případě je fakt, že eh, na úrovni federace, což je Evropská unie, není ta suverenita stejně kvalitní, jako byla na státní úrovni. Takže samozřejmě na eh, tento oříšek jsou dvě odpovědi. Buď znovu nalezneme koherentnost na národní úrovni, neboli odstoupíme od eura, což, jak víte, není naše politika, anebo dostanete na federální úroveň i tu eh, chybějící část, ten chybějící článek, což by byl rozpočet eurozóny. Ale spojený s kompetencí vybírat daně. Tedy šlo by o skutečně fiskální autoritu, která by vybírala daně a e, také je utrácela. A já souhlasím s těmi, kteří chtějí opak. Měli, e, a, a tě, kteří jsou spíše pro tu druhou možnost, odstoupit od eura. E, mě by zajímaly vaše e, myšlenky. Já si nemyslím, že konstrukt, který je založen pouze na prostoru, může fungovat. Tak tohle není lehká otázka. Podívejme se nejprve na tu měnovou politiku. Až do Maastrichtské smlouvy každá země měla svou vlastní měnovou politiku, nebo to tvrdila. Ale ve skutečnosti neměla většina zemí žádnou suverenitu nad svou měnovou politikou. Ano, Německo ano, to máte pravdu. A ostatní země měly na výběr. Buď navázat své úrokové míry na německé, anebo progresivně devalvovat. Některé země, které tehdy tvrdili, že mají suverenitu, ale i ty země, které pravidelně devalvovaly, tu suverenitu neměly. Protože když se podíváte na to, jak se suverenita měří, zejména stabilitou cen a kontrolou nad inflací a nezaměstnaností, tak tyhle země na tom byly ještě hůř než ty, které byly navázané na Německo. Když se podíváte na čísla z doby před 15-20 lety. Tahle situace byla překonána vytvořením instituce ECB. A i země, které neměly předtím žádnou suverenitu, anebo které přišly o suverenitu, neměli žádnou důvěryhodnost a teď důvěryhodnost i suverenitu znovu získali. Pokud jde o fiskální prostor, tak eh, tento postup byl považován za těžší, protože nedílná politická podstata rozhodování o rozpočtu a parlamentní kontroly nad rozpočtovými rozhodováními Eh, měla zůstat na národní úrovni. Zatímco by se dalo argumentovat, že tatáž parlamentní kontrola eh, není nebo nebyla ještě ani před eurem tolik vykonávána, ani v případě měnové politiky, ale to jsou jiné historické otázky. Občas to tak bylo, občas ne. Ale v podstatě taková byla situace. z tohoto důvodu byla zvolena cesta pravidel. A v systému pravidel, kdy nepřicházíte o suverenitu? Je to tehdy, kdy pravidla nejsou závazná. Nebo když pravidla v průměru nejsou závazná. Samozřejmě někdy závazná jsou, někdy závazná nejsou. A země si v podstatě ponechává suverenitu. Jak je to ale možné? Země ztrácí suverenitu, když má příliš vysoké zadlužení. A když je příliš vysoké zadlužení, tak ani není potřeba pravidel, aby suverenita země byla omezena. Omezují ji trhy. Trhy nařizují zemi, co je pro ní výhodné a co ne. Co je důvěryhodné a co ne. Takže země ztrácí suverenitu, bez ohledu na instituce nebo na pravidla, jestliže se zadluží natolik, že každý politický krok musí být přeskoumán trhem, tedy lidmi, kteří nevolí, kteří jsou mimo demokratický, demokratické skládání účtů. A právě proto proti tomu panuje taková nevraživost, ale je to zkrátka fakt. A ten vznikl na základě politických rozhodnutí vlád těchto zemí. To je jeden důvod. Potom, jaký je příznivý efekt pravidel? Jestliže se pravidla dodržují, tak vynucují konvergenci. A to je další část suverenity. V měnové zóně není možné mít suverenitu, jestliže se vaše ekonomika neustále odchyluje. Jestliže země zůstává pozadu v reformách a v konkurenceschopnosti a kromě toho má vysoký dluh. V takovém případě o suverenitu přichází. A já s vámi souhlasím. Samozřejmě to souvisí s rámcem a s pravidly, a s tím, že se posouváme od pravidel k institucím. Tento aspekt by byl tím částečně řešen ale ještě dávno předtím si ty země musí vystačit s politikami. A suverenita mizí vlivem špatných politik. Takže nepotřebujeme rozpočet eurozóny? Ne, já si myslím, že to je kombinace několika věcí. Jak už jsem říkal eh, ve svém úvodním projevu, už tak už velice krátce odpověste, prosím, protože je to zajímavé. My to nějak doženeme, nebojte. Tak já se k tomu ještě vrátím. Určitě ještě budou další otázky o HMU, eh, které vám dovolí dokončit otázku na rozpočet eurozóny. Nevidím tu nikoho z GUE. Pan Mono. Pane předsedo Dragi, eh, přeji vám dobré odpoledne. Já bych chtěl říci, že eh, se mi velice líbí měnový dialog v tomto volebním období ale už eh, nejsem tak nadšený, pokud jde o celkové hodnocení toho, čeho ECB dosáhla a čeho dosáhla společná měna za posledních 20 let. Socioekonomické výsledky ve Francii jsou poměrně odpudivé to též platí pro vaši zemi, pro Itálii, ale já budu mluvit o něčem jiném. 14. prosince eh, summit eurozóny podpořil soubor návrhů o budoucím Evropském měnovém fondu. K tomu patří i doložky o kolektivních akcích eh, týkajících se dluhu. Hovoří se tam o možnosti eh, blokační menšiny 25 místo 33%. Eh, A cílem je, aby restrukturalizace dluhu byla jednodušší. Já se tedy ptám následovně. Evropská centrální banka eh, nemůže mít eh, větší dluh v nějaké zemi, než je ten, blo, než je eh, ten práh blokační menšiny, aby nemohla hlasovat pro restrukturalizaci. Hlasování pro restrukturalizaci by potom bylo přímým financováním. A Evropská centrální banka má 25 dluhu a na základě plánu QE kdyby až po ukončení plánu QE je těch 25% následkem reformy CAC. Eh, Bude tedy konec QE svázán s inflací v Evropské unii a s reformou CAC? Potom dále EMF, eh, e Evropský měnový fond. Ty závěry samitu eurozóny říkají, že EMF by měl být schopen jednat o restrukturalizaci se soukromými věřiteli. Nevedl by tento systém k panice investorů, nemělo by to procyklický efekt, nevedlo by to náhodou k platební neschopnosti. Nebudou pravomoci Evropského měnového fondu potenciálně vést ke spoustě problémům, které by, se kterými by se potýkala ECB při výkonu měnové politiky? Děkuji. Odpověď na první otázku zní ne, podle mého názoru. My jsme se rozhodli ukončit v červnu program nákupu čistých aktiv ne proto, že bychom naráželi na limity, které jsme si sami stanovili pro naše kroky. To ne, protože my máme prostor. Ale hlavním cílem tohoto rozhodnutí bylo to, že ta zásoba, kterou jsme nahromadili, která, jak říkáte, je 25% celkových státních dluhů v, v eurozóně, tato zásoba je tak velká, že nějaké čisté příbytky měly čím dál zanedbatelnější efekt. Domnívali jsme se tedy, že vzhledem k tomu objemu, který jsme nashromáždili, Budeme i nadále provádět měnovou akomodaci. Budeme poskytovat stimul, který byl nutný a který je nutný k tomu, aby inflace konvergovala k našemu cíli. A kromě toho došlo od června k tomu, jak už jsem říkal, že úrokové míry šly dolů a celková struktura uh, úroků je více akomodativní. A to všechno nám říká, že naše rozhodnutí bylo eh, opodstatněné. A měnová akomodace nastala a eh, ještě nějakou dobu bude trvat. Potom k vaší druhé otázce. Vy jste se ptal na roli EMF. On neexistuje žádný explicitní mandát který by EMF měl k tomu, aby jednal o dluhu s věřiteli, pardon, se zeměmi. Ta formulace byla vytvořena velice pečlivě a říká, že Evropský měnový fond bude usnadňovat nebo něco takového. A to přesně z těch důvodů, které zmiňujete. Je zcela jasné, že vysoké zadlužení některých zemí je problém. Ale právě tak je jasné, že jakékoliv úvahy o tomto problému by měly brát v potaz finanční stabilitu, protože není možné, aby lék měl horší účinky než nemoc. A je pravda, že to vysoké zadlužení existuje už 20 eh, let i déle. Takže byl to velice opatrný a obezřetný pokus říci, že EMF by sehrával určitou roli v případě, že by proběhlo nějaké opětovné vyjednávání o dluhu, ale nemyslím si, že by někdo někdy řekl, že EMF by mohl zahájit vyjednávání o dluhu. Mimochodem i Mezinárodní měnový fond může eh, být facilitátorem vyjednávání, jestliže země se rozhodne v nějakém programu, že musí znovu jednat o svém dluhu. Děkuji vám. Děkuji, Danuta Hybner. Thank you, uh, chair. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane prezidente, já bych vám také chtěla mnohokrát poděkovat a musím říci, že pro mě ty dialogy s vámi byly skutečně nenahraditelnou eh, příležitostí získat nové vědomosti. Potom bych tady chtěla navázat na tu problematiku ukončení nákupu čistých aktiv a to posunutí té fáze reinvestic a mluvil jste o tom, jaké důvody vás k tomu vedly. Chci se zeptat, chápu to správně, že teď v tomto období vy jako ECB tedy věnujete pozornost jiným parametrům, že sledujete jiné parametry při uh, vašich rozhodnutích? V minulosti tedy jste sledovali tu hodnotu při nákupu čistých aktiv a teď tedy máte už jiné parametry, nebo možná je to pořád to samé, jenom trošku s jinou intenzitou. Potom mám druhou otázku. Jste už teď schopen podívat se na celé to období kvantitativního uvolňování a mm, vyhodnotit, zda jsou nějaké důkazy o tom, jak se tedy vyvíjel ten mechanismus eh, měnové politiky v rámci toho období kvantitativního uvolňování. Děkuji. K čemu došlo, když jsme přerušili nákup typy čistých aktiv, kdy, mm, jak jsem řekla, došlo ke stabilizaci stávajících zásob a nikoli ke snižování zásob, tak e, o co tam šlo? Tam došlo k přesouvání těch nástrojů, k přesunutí nástrojů z toho nákupu čistých aktiv k těm hlavním politikám. Takže jsou to úrokové sazby a reinvestice. To jsou věci, na které lidi se ptali před koncem nákupu eh, čistých aktiv, kdy oni se ptali, jak dlouho budete eh, znovu nakupovat ty dluhopisy, kde vyprší ta splatnost. Jakým způsobem tedy takto chcete, jak dlouho takto chcete pokračovat? A odpověď tady byla následující. Eh, navázat ten výhled na tu výši těch prvotních úroků, kdy tady záleží na tom, zda to nějak stanoví stát podle potřeby, podle toho, zda bude potřebné to dále upravovat. Takže to je změna nástrojů od předchozího uspořádání k tomu, jak to máme nyní. Tak, ty důkazy, hmm, jak ty kroky přispěly k řešení krize, ehm, tedy to kvantitativní uvolňování. Musím říct, že důkazů máme hodně. Mohli bychom si to projít, ehm, když se vezmeme jako referenční období třeba 2014 nebo od května 2014 dále, tak máme celou řadu referenčních ukazatelů, které nám ukazují, jak kvantitativní uvolňování, jaký dopad mělo Mm, na ten vývoj, počínaje úrokovými sazbami, bankovními úvěry. Máme čísla, která ukazují, že během tří let, v období 2016 mm, až 2019, že čistě kvantitativní uvolňování přispělo k navýšení růstu o 1,9 a inflaci 1,9 během toho časového rozpětí. Ovšem to je taková statistika, já nechci úplně zase přeceňovat ten výstup, ale prostě chci ukazovat, ukázat, jak to vypadá. A také nezapomínejme na finanční fragmentaci v roce 2014, kdy došlo ke změně a snižování úrokových sazeb a nebyla tam reakce eh, bank eh, ano, nebo respektive v některých zemích docházelo ke snižování a ano, byla tam tedy finanční fragmentace. Druhá věc, ty stejné velké korporace, které měly třeba dvě firmy, dvě pobočky, jednu ve zranitelné zemi, druhou v té takzvané klíčové zemi, tak platili různé úrokové sazby, když si půjčovali od banky. A toto díky kvantitativnímu uvolňování a dalším měnovým politikám už je prostě jenom nějaká věc ze vzdálené minulosti. To je něco, co zmizelo. Dobře, děkuji, Oltank. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Draky. Vždy vás tady velmi rádi uvidíme, jsme rádi, že vám můžeme položit tyto otázky. Tak, odolnost eurozóny, to je častým tématem diskuse a myslím, že řada centrální bankéřů, nejenom vy, mluví o ohrožení eurozóny v oblasti se sdílením privátních rizik. Já musím říci, že jsem překvapen, že to sdílení privátních rizik v rámci eurozóny je pořád poměrně omezené a také pokud jde o kapitálovou unii, tak úplně tady jste zas tak nepokročili. Bylo přijato jenom 3 ze 13 návrhů, takže skutečně přispěly nějak ty omezené pokroky v rámci kapitálové unie ke stabilitě eurozóny? To je moje první otázka. A druhá otázka. Přivítal jsem projev Benoa Kore v Berlíně, který mluvil o tom, jakou úlohu ECB se hrává při udržitelném financování. Musím říct, že když eh, změníme udržitelné financování, tak eh, dozorové orgány tady sehrávají opravdu důležitou úlohu. A to hlavně ECB. A je to také otázka odolnosti. Ano, eh, máme tady přechod na mm, ten nový typ ekonomiky, která se bude muset vypořádat se změnami měnové politiky a těmi šoky. Jak to vnímáte vy, vy jako vedoucí představitel? Myslíte si, že politiky v oblasti změn klimatu a těchto rizik už tam jsou zakomponovány? A nebo teprve tohle všechno se do těch systémů promítne, jak země budou se snažit implementovat pařížskou smlouvu. Děkuji. Souhlasím s vámi. Eh, unie kapitálových trhů a dokončení bankovní unie by bylo velmi důležité s ohledem na sdílení rizik. V tom smyslu, že by mm, potom tady bylo méně nutné pracovat s rozpočtem, když by ta schopnost absorpce byla mnohem vyšší, jak třeba to vidíme v rámci USA, kde ty šoky mnohem více jsou absorbovány v rámci finančních trhů tím privátním sektorem, než je tomu v eurozóně. A Mm, velká část těch šoků je absorbována právě těmi národními rozpočty, eh, mnohem více, než je tomu v případě USA či jiných oblastí. Takže mm, ten pokrok zatím přichází pomalu. Ale co je stále více zřejmé a stále méně přijatelné, je nečinnost na obou stranách. Musíme se rozhodnout, a postupovat podle toho. Když nechceme rozpočet, tak budeme pokračovat v realizaci bankovní unie a kapitálové unie. Tak samozřejmě je jednoduché říci, máme tady politické problémy, politické záležitosti, ale je třeba si uvědomit, že ve finále, mm, dobře, jsou to důležitá politická rozhodnutí, ale ta jasná linie je tady prosazovat snižování rizik a sdílení rizik společně. To by mělo jít ruku v ruce. Samozřejmě jde ale o to, jak definovat správné tempo. Prosincový summit, eh, myslím, vyjádřil určitý záměr postupovat tímto směrem. Byly učiněty určité kroky, byly zadány určité mandáty pro plnění některých těch témat. Jsou to věci, které se předtím řešily roky, takže já tady vidím určitý pohyb, určité kroky. Samozřejmě bychom rádi, kdyby to šlo rychleji, ale prostě nějaká dynamika už je rozjetá, tak doufejme, že to bude pokračovat. Změny klimatu. Tak eh, tady je zcela zřejmé, jak eh, se to vyvíjí, že ta rizika související se změnami klimatu jsou stále více a více jasná, více a více zřejmá, než tomu bylo před nějakou dobou, třeba před pěti lety. E, spíše než na bankovní sektor, podívejme se na sektor pojišťovnictví. Já myslím, že všechny pojišťovny jsou nyní mnohem více si vědomy rizik v souvislosti se změnou klimatu, než tomu bylo před pěti lety. A to je něco, čím se budou muset ty dozorové orgány zabývat. Ale nemůžeme říci, že by to byl nějaký jednoduchý přechod. Tady je skutečně celá taková kulturní změna, která musí proběhnout a my všichni musíme na tom pracovat. A já zcela souhlasím s tím, co řekl pan Keré ve svém projevu. Děkuji, Werner Lange. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych se chtěl připojit ke chvále, kterou na vás pěli někteří kolegové. Eh, vy jste eh, tady zažil i horké chvilky v otevřeném dialogu, přestál jste je, byl jste tvrdě kritizován a dnes se dá říct, že euro je úspěchem, jak řekl i Greenspan v americkém kongresu, když my jsme tam tehdy byli v kongresu tehdy řekl, že euro stroskotá. Dnes už víme, že neměl pravdu. Na čemž má ECB velký podíl, to se dá říci. E, kromě toho jste také řekl, řekl, že musíme odstranit nedostatky a ukončit národní projekty a e, reformy. E, já mám k tomu tři otázky. Za prvé, pokud jde o spolehlivost fiskální politiky, která je neustále spochybňována, co byste navrhl? Jaké dodatečné kompetence by měl získat komisař pro měnu, aby mohl prosadit dodržování fiskálních pravidel? protože evropského ministra financí jen tak nedostaneme. Závěry z prosincového samitu byly spíše zklamáním vzhledem k tomu celkovému obrazu. A potom druhá otázka.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 co konstrukce ECB? Spadá taky do reformního balíčku, protože opakovaně se objevují žádosti, aby každý členský stát měl jeden hlas a aby se nehlasovalo podle kapitálu, protože e, například různé cíle nebo nákupní programy e, se samozřejmě přepočítávají na kapitálový podíl. Můžete k tomu něco říci? A potom třetí otázka týkající se problému s konjunkturou a s turbulencemi po celém světě, k čemuž mnozí vědci říkají, že cesta zpět od nákupních programů směrem k FED eh, nebo k japonské regulaci, že japonská banka nemá žádná omezení, pokud jde o nákup státních dluhopisů a akcí podniků. Eh, jak, nebo kde vidíte tu ideální střední cestu, pane předsedu? Děkuji vám. I'm sorry, I, I'm not sure I... Já se omlouvám, ale nejsem si jistý, jestli jsem správně pochopil vaši první otázku. Já to ještě krátce doplním. První otázka se týkala komisaře pro měnu. Měl by získat více práv během reformy, protože členské státy eh, nedodržují fiskální pravidla, která sami podepsali. Thank you. The, um... Děkuji. Tak budoucnost. Eh, vy se mě ptáte na něco, kde já váhám, jak odpovědět. Nejprve tedy eh, k té další otázce. Vy se ptáte, jestli ECB by měla být do budoucna součástí toho reformního balíčku. Tak jak jsem řekl, já jsem tady trošku eh, podjatý pozorovatel, ale musím říct, že nám ten stávající stav, stávající status poměrně vyhovuje a mám pocit, že kdybychom otevřeli diskusy o e, stanovách a postavení ECB, tak e, by to spustilo další reakci. To znamená, soudní dvůr by musel nějakým způsobem se vyjádřit, zda došlo k porušení toho statusu, ale to tomu tak není a já myslím, že ECB se držela svého mandátu. Nemohu vyloučit, že do budoucna se to ještě nějak vyvine, ale já mám pocit, že v současné chvíli jsme poměrně daleko eh, tomu, abychom otevírali rozpravu v rámci dohod, eh, pokud jde o ten rozsah. Tak, druhá otázka co to je měnový komisař? Co tím máte na mysli? Jak posílit fiskální pravidla? Protože mě to přeložili jako měnový komisař, komisař pro měnové záležitosti a já přesně jsem nevěděl, co tím myslíte. Dobře. Hmm. Nacházíme se ve fázi, kdy, když se podíváme na posledních 20 let, a porovnáme si, jak probíhala integrace měnové politiky a integrace daňové politiky, tak všichni se určitě shodněme na tom, že té první oblasti se dařilo mnohem lépe, přinesla mnohem lepší výsledky než ta druhá. Čili tam jsme se posunuli. Jak ty instituce pracují, to je otevřená otázka, to je velká otázka. Jinými slovy řečeno, někteří z nás jsou přesvědčeni o tom, že to je hmm, výchozí bod, ale myslím, že nikdo z nás úplně jistě neví, jak eh, by zpráva a řízení takové eh, instituce fungovala. Chtěl bych ovšem doplnit ještě jednu věc, která je poměrně důležitá. Když se podíváme na to, jak funguje euroskupina, když se probírají jednotlivé rozpočty i rozpočtové plány, jak eh, tam tomu pomáhá komise a dochází k dozorování těch opatření během diskuse a následně ex post, tak my jako euroskupina Nejsme už tak daleko tomu, abychom mohli být vnímány jako nějaký zárodek takové instituce. Dobře, ještě to bude nějakou dobu trvat a je to každopádně velmi široká problematika. Děkuji. Petr Zimon. Vážený pane Tragy, v tuto chvíli, v tuto chvíli, kdy už jsme uh, hovořili o těch mnoha momentech z minulosti ECB, bych možná řekla ještě něco já, co jsem vám už několikrát řekla i osobně. Jsem přesvědčen, že kdybyste tehdy nebyli připraveni jednat politicky, tehdy, když byste neudělali opravdu to, co jste udělali, tak by rozhodně se nám nepodařilo euro zachránit. A za to vám musíme být doposavat velmi vděční. A jsme, děkuji. Co se týče jaksi dokončení bankovní unie, jak jste o ní hovořil, to znamená ve chvíli, Prostě když chceme řádný evropský rozpočet, no tak potřebujeme bankovní unie, protože vy jste eh, v jednu chvíli hovořilo o tom rozhodnutí rozpočet či bankovní unie, ale tady jde o důvěru mezi jednotlivými členskými státy, která bohužel v posledních letech nestoupá, ale klesá. A to, co potřebujeme pro to, abychom uzavřeli bankovní unie, abychom zdohnali eh, bankovní unii, no tak jsou to tady ty záruky a zároveň samozřejmě také důvěru těch eh, zúčastněných stran. A to je přesně to, co chybí. To znamená důvěru mezi jednotlivými aktéry, která tady v tuto chvíli není. A ve chvíli, kdybychom ji chtěli ale opravdu vytvořit, eh, Myslíte si, že tady, proto abychom toho dosáhli, existují ještě nějaké způsoby, které jsme doposavat ještě nevyužili? Protože já si myslím, že tady ta důvěra prostě chybí. A já se ptám, jaké Eh, možnosti, včetně tedy například toho fondu pro zadlužené státy, nebo jaké jiné způsoby bychom mohli využít proto tedy, aby ta důvěra byla vyšší. Tak prostě nějaký podnik, něco, co by prostě dalo celému tomu systému ještě nějaký nový impuls. Thank you. I, I, I, I agree. Děkuji. Já s vámi souhlasím a myslím, že už jsem to řekl několikrát. Důvěra a konvergence jsou dva pilíře, na kterých eh, stavíme náš pokrok a prohlubování hospodářské a měnové unie. Konvergenci zajistíte hospodářským růstem, ale také strukturálními reformami. To není jenom o důvěře, respektive takto. Nemůžete mít důvěru, když nebudete mít konvergenci, když se ta země bude stávat stále slabší a slabší. Takže oba tyto pilíře musí být zajištěny. A jestliže my omezíme naše pozornost eh, čistě na politické kroky, tak k získání či k opětovému získání důvěry může dojít tím, že budeme řešit eh, ta přetrvávající témata, která komplikují pokrek, třeba LPL, eh, aktiva druhé a třetí úrovně v některých zemích, míra zadluženosti v jiných zemích, státní dluhopisy na bankovních rozvahách v jiných zemích a tak dále. Tohle vše je potřeba řešit a zároveň to musí být doprovázeno jasně vytyčenou a konkrétní politickou cestou. Musí tomu odpovídat dobré záměry eh, a kroky na té straně sdílení rizik. Pozice ECP byla vždy taková, že tyhle věci jdou ruku v ruce a že by měl být konkrétně načrtutý časový rámec, konkrétně načrtnutý kalendář, kde mm, budou jasně daná ta čísla. Takže já myslím, že v tomto smyslu ten prosincový summit mm, některé věci nastartoval, je tady skupina na vysoké úrovni, Mm, tam byl zajištěn ten mandát pro EDIS, pojišťovny. Bylo řečeno, že ten mandát by měl být rozšířen a pokud jde o Evropskou centrální banku, tak ten to finální dosažení koncového momentu by měl být právě mm, systém, který bude ve všech zemích. To bude možná trvat ještě nějakou dlou, ještě dlouhou dobu, než se tam dostaneme, ale já myslím, že v této oblasti, stejně jako v dalších oblastech prohlubování měnové a hospodářské unie, je třeba si jasně vytyčit ten koncový bod, ten cílový bod a to je něco, co nabije energii obě ty strany. I pokud je o sdílení rizik. Takže tohle podle našeho názoru by měl být způsob, jak postupovat, jak pracovat na obou stranách. Děkuji. Šello. Děkuji, Fulvio Martušello. Sí, grazie. Ano, děkuji, pane předsedo Draghi. Já bych vám chtěl poděkovat eh, jako i ptal, protože vy jste eh, zajistili, že jsme se cítili hrdí, protože jsme Italové. V době, kdy v naší zemi opravdu chybí celá třída, celá ta vrstva vedoucích představitelů. Takže za to vám děkuji, že jste nám vrátil tu eh, čest a eh, hrdost. Mám na vás dvě otázky. První se týká situaci v naší zemi, v Itálii. Italská banka eh, nej, nejprve a následně také Mezinárodní měnový fond řekli, že tady velmi rychlým způsobem eh, se, že se tady tady předpokládá příliš velký růst, mluvilo se o 1%, žádná celá 6%. Stejnou věc řekl i Mezinárodní měnový fond a vyjádřil také obavy v oblasti státních dluhopisů. Bylo řečeno, že tady tedy to stlačilo domácí poptávku. A v zásadě tedy musíme očekávat pokles růstu. Dnes ovšem pan ministr Savona na slyšení před sněmovnou řekl, že e, tyto prognózy jsou založeny na zastaralých nástrojech a řekl, že on to vidí úplně jinak. Domníváte se, že toto jsou skutečně data, údaje, které bychom měli čekat? Měla by se tedy Itálie na to nějakým způsobem připravit, protože zatím nebyly realizovány ty slíbené reformy, nebo co bychom měli v tomto směru očekávat. Takže první věc. A druhá otázka, taková zajímavost. Dnes se dokončuje tisk bankovky v hodnotě 500 euro, což by měl být nástroj, eh, jak bojovat s kriminalitou. A chci se zeptat, předpokládáte nějaké kontrolní mechanismy, i v případě těch, kdo třeba předloží jednu jedinou 500 eurovou bankovku do nějaké instituce, tedy bude se toto kontrolovat i v těchto případech? Děkuji. Thank you. Thank you. Um... Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď jenom pár slov, co se týče Itálie uzavření dialogu s komisí ohledně rozpočtu, to rozhodně byla pozitivní zpráva pro všechny. Jak víte, ty dopady byly opravdu velmi pozitivní. To znamená, že celkově všechno, co přispívá k dialogu a jak si k souladu s těmi současnými politikami, vlastně zlepšuje finanční situaci pro všechny. Co se týče těch externích vlivů, to už jsem také zmiňoval, no tak samozřejmě už to možná nebude tak bouřlivé jako v minulosti a italská ekonomika roste méně než v minulosti nebo méně než by se očekávalo, opravdu zásadně méně než jsme očekávali a to je způsobeno, nebo to k tomu dochází vlastně prakticky ve všech členských státech, ale ještě je signifikativnější eh, je to v Itálii. To znamená, že když někde byl zaznamená nějaký eh, nižší růst, tak eh, v Itálii to, ten růst byl ještě nižší. To znamená, že tady ve chvíli, kdy hovoříme o možnosti korekce rozpočtu, no tak uvidíme, uvidíme tuto chvíli nemáme žádná konkrétní čísla nebo v podstatě jakým způsobem se to bude vyjet. Uvidíme, uvidíme, eh, kolik vybereme na daních, jak ten rozpočet eh, bude vypadat. To prostě všechno záleží na tom, jaká budou čísla. A co se týče těch 500 eurových bankovek, to možná, že si vzpomenete, že 4. května 2016 Rada guvernérů se rozhodla, že 500 eurová eh, bankovka vlastně už nebude tištěná na začát, na, ke konci minulého roku, na začátku tohoto roku. A teď vlastně Národní centrální banky budou poskytovat tyto bankovy, včetně tedy až do ledna 2019. To bylo... A teď je, my jsme říkali, proč až tady, protože ve chvíli, kdy hovoříme o přerušení tisku této bankovky, když se vlastně uvědomíme, kdo tyto bankovky využívá, protože v některých částech eurozóny eh, vlastně se tato bankovka eh, užívá velmi, velmi mnoho. A vím, že to rozhodnutí eh, v některých částech Evropské unie bylo považováno za velmi kontroverzní, v některých částech Evropské unie všichni tleskali. Nicméně to rozhodnutí vychází více z logistických důvodů. E, Německá Deutsche Bank e, bude tisknout tyto bankovky až do 26. dubna 2019. A ve chvíli, kdy už nebudou emitovány tyto bankovky, tyto bankovky zůstanou jaksi platné. Samozřejmě to znamená, že budete je moci používat pro platby a v rámci úspor, takže to je asi odpověď na vaši otázku. V podstatě to bude prostě budeme k ní přistupovat jaké, k jakékoliv bankovce. To znamená, národní centrální banky budou tuto bankovku vnímat jako stále i nadále platnou. No ty Marias, prosím. Děkuji. Pár otázek, které mají co dočení s Řeckem. Jednou ty vlastně negativní negativní úvěry už v podstatě nejsou nějakým, žádným způsobem podporovány, protože řekové vlastně v rámci různých memorand hodně schodly a také už vlastně se ani nevyplatí je dále prodávat. To znamená, že my tady hovoříme o těch takzvaných vulture funds a já už jsem mnohokrát říkal, že tady bychom potřebovali speciální fond pro to, abychom pomáhali e, těmto lidem. Hovoříme tady o těch pěti miliardách euro, tak, aby tyto fondy mohly vlastně nakupovat ty MPL, abychom se tady drželi těch 10% hodnoty aby poté ti, kteří tedy zbankrotovali, byli schopni splácet své dluhy ve stejné výše. A co si o tom Evropská centrální banka myslí? Protože na jedné straně tady máme vlastně ti, ty, kteří si ty peníze půjčili a budou tímto způsobem chráněny. A poté tady, tady máme ten fond 50 miliard. A co se to týče toho takzvaného quantitative easing, Řecko bylo vyloučeno z tohoto systému, zatímco Řecká centrální banka je součástí QI e a už splatilo 62 miliard euro. Takže já se ptám, kdy se řecké dluhopisy stanou součástí QI. E Vy jste říkala v červnu, mnoho roku, že bude provedena analýza a podíváte se na udržitelnost řeckých dluhopisů. Byla provedena tedy tato studie, či ne? A kdy se tady ty řecké dluhopisy, dluhopisy řeckých eh, podniků stanou součástí QE a kdy je tedy bude moci Evropská centrální banka nebo jiné banky koupit? Takže eh, odpovědí na druhou otázku je, ano, začnou se nakupovat ve chvíli, kdy budou způsobilé pro nákup, protože v tuto chvíli ještě ta kritéria nesplňují. Co se týče prvního bodu, tak my jsme si vědomi toho, že a vlastně se k tomu vůbec nemohu vyjadřovat, protože to je vše předmětem vyjednávání, která se právě v tuto chvíli, eh, která se v tuto chvíli konají v Aténách protože tady hovoříme o snižování MPLs. Je třeba si uvědomit, že někteří vlastníci těchto dluhů Někteří tedy tito dlužníci jsou součástí daleko větší, většího sociálního problému. A poté tady máme další část, která, eh, kterou souča- jejich, součástí jsou právě ti eh, strategičtí věřitelé. To znamená, je třeba tady rozlišovat mezi těmito dvěma kategoriemi. Ale ve chvíli, kdy budeme hovořit o těch chudých dlužnících, tak tady jsou dva způsoby, jak k tomu přistupovat. Můžeme odložit ten problém a můžeme vytvořit problém pro banky. A banky poté už nebudou moci jak si půjčovat nebo podporovat soukromý sektor, jak by jinak udělali. A nebo se toho zbavíme, to znamená, že zachováme tu kulturu plateb, tak znamená, že na banky to žádný vliv mít nebude, ale budeme přímo pomáhat těm chudým, kteří jsou majiteli, vlastníky těchto dluhopisů. Já si myslím, že tady jsme udělali velký pokrok, ale je samozřejmě být stále ve střehu a my moc dobře víme, že řecké banky v tuto chvíli se dostávají vlastně z dlouhého období, kdy vlastně nebyly schopny eh, eh, podporovat soukromý sektor. Teď už jsou dobře rekapitalizovány, teď v tuto chvíli už mohou pomáhat a podporovat eh, soukromý sektor a nechceme, aby tedy museli být vystavovány dalším negativním vlivům. Mám ještě 10 vteřin, prosím? Ne, bohužel, bohužel ne. Ano, vy máte svou řečnickou dobu, to znamená, že se určitě k tomu dostaneme. Ještě to znamená, budete moci o tom hovořit. Pedro babeli, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo pane Draghi. Ano, v tuto chvíli um, stojíme před poklosem ekonomiky a podle vaší předpovědi nemusíme očekávat tady, že dojde k nějaké zásadní recesi a vy jste stále jaksi přesvědčen o tom, že tady budeme splňovat ty střednědobé cíle, co se týče inflace, ale v tuto chvíli stojíme tedy před eh, mírným poklesem a ten ekonomický růst je nižší, než jsme očekávali. To znamená, znamená, že samozřejmě tady ta logická otázka je, co s tím dělat, co můžeme udělat, kromě toho, že si tady budeme držet palcem. Takže eh, já jsem si samozřejmě vše zapsala v souvislosti eh, s tím, co jste říkal o měnové politice. Ano, že měnová politika musí být i nadále podporným nástrojem a že Evropská centrální banka udělá všechno pro to, aby tady tento systém podpořila. Ale co se týče toho zbytku, za A politická rizika, která přijdou s Brexitem. Souhlasíte s tím, že Evropská centrální banka eh, říká, že vlastně úplně ten nejhorší scénář je no deal, žádná dohoda a v tuto chvíli nás tedy od eh, toho časového harmonogramu dělí pouze 8 týdnů. Řekl byste, že první věc, kterou bychom měli učinit, proto abychom zlepšili v podstatě podmínky pro ekonomický růst je vyhnout se opravdu tomu scénáři bez dohody no deal. A druhá otázka, co se týče ekonomických a fiskálních politik. Evropská komise ve své výroční zprávě pro 2019 v podstatě vyzývá pro vyšší kvalitu investic a také hovoří o více expanzivní fiskální politice v těch přebytkových zemích. Souhlasíte s tím? nebo souhlasil byste s tím, že v podstatě tento přístup, tak jak o něm hovoří Evropská komise, by měl, by měl být tady součástí tedy té naší strategie, která se bude snažit ehm, jak si nějakým způsobem kontrolovat tomu eh, ekonomickému poklesu? Děkuji. Eh, co se týče Brexitu, Eh, já jsem tady spíše zdrženlivý, protože my samozřejmě se nikdy nechceme eh, vměšovat do debaty, která už i tak je velmi, velmi komplikovaná. A kromě toho je třeba si uvědomit, že ECB není vyjednavací stranou. My pouze monitorujeme, my spolupracujeme s Bank of England, a snažíme se připravit, připravit eh, na tu situaci s ohledem tedy na finanční trhy. Chceme být připraveni na jakýkoliv scénář a tady jsme opravdu velmi intenzivně spolupracovali, vytvořili jsme pracovní skupinu, která velmi intenzivně pracovala mnoho, mnoho měsíců a nad rámec měsíců a nad rámec toho, Můžeme tedy debatovat o tom, jaké jsou výhody a nevýhody různých možných scénářů a závěrů té současné politické debaty ve Spojeném království, ale naší hlavní zodpovědností je opravdu zajistit, udělat všechno pro to, aby, co se týče nás, abychom opravdu identifikovali nebo zajistili dostatečné rezervy pro všechny scénáře, abychom identifikovali tedy ta, ty aktivity, ty důležité aktivity, které je třeba eh, eh, provést. Eh, protože tady E, samozřejmě to jsou věci, které ne a priori musí jaksi být zajištěny e, státem, ale je třeba také e, udělat všechno pro to, aby se postarala také soukromý sektor eh, o navýšení těchto rezerv a víme také, jakým způsobem se k tomu postavila komise, co se týče tedy těch ekvivalencí a víme také tady, že některé ty věci nám velmi pomohly. Za druhé, ano, souhlasím s vámi a souhlasím také s komisí. Ano, hovoříme hodně o velikosti rozpočtu jednotlivých členských států a daleko méně hovoříme, protože to je daleko eh, složitější, jak vlastně ten rozpočet má, nebo do jaké míry má rozpočet podněcovat eh, růst. A viděli jsme to také eh, v těch letech před krizí, sedm až devět let před krizí. V některých členských státech jsme viděli opravdu zásadní nárůst výdajů a zároveň zásadní pokles veřejných investic a také zároveň zásadní nárůst daní. To znamená, že se nemůžeme divit, že když došlo ke krizi, tak některé státy, které se takovéto politiky držely, která byla jaksi velmi nepřátelská vůči ekonomickému růstu nebo s ekonomickému růstu, no takže prostě trpěli, trpěli opravdu zásadním eh, způsobem. To znamená, že jsme tady měli tu, že tady prostě ten prostor, manevrovací prostor na reakci byl velmi omezený. To znamená, je třeba se podívat podívat opravdu na eh, složení, na eh, vlastně celou tu strukturu rozpočtu. Druhá část doporučení Evropské komise se týká symetrické eh, aplikace makroekonomické politiky v oblasti rozvahy, takže tady s nimi také souhlasíme, nebo s tím souhlasíme, ale musíme být o krok napřed. Co to znamená? Co to znamená pro stát, který má prakticky plnou zaměstnanost nebo už několik let eh, má vysokou míru zaměstnanosti a vlastně nemá dostatek eh, pracovní síly v v většině svých ekonomických oblastí, no tak prostě ano, je třeba se tady uchýlit ke navýšení výdajů. Samozřejmě, pokud tedy toto Eh, zásadním způsobem ovlivní investice do digitalizace infrastruktury tam, kde to je opravdu nutné, no tak to samozřejmě uvítáme. Ale to bude pouze první krok, ale my si musíme ptát, jakým způsobem tedy provádět tyto vyšší investice, vyšší výdaje a jakým způsobem by se toto mělo poté také odrazit eh, v jiných eh, státech eurozóny. Děkuji. Děkuji. Wolf Klinc, prosím. Pane předsedo, eh, my jsme se vás eh, tázali na, jak vy říkáte, ne, ne na, příliš těž, eh, na velmi těžké věci, ale já mám dvě velmi jednoduché otázky. První otázka se týká členství eurozóny. 26 z 28 členských států se v podstatě legálně zavázalo k tomu, že přijmou euro, ale spousta států stále euro nemá, i když jedna či dvě země by už jaksi eh, euro mohla mít. A co vy k tomu můžete říci? Je to něco, co je správné? Bylo by velmi dobré, kdyby ti, kteří se zavázali k přijetí eura, k tomu byli vlastně hm, přinuceni? a jak vy to tedy vnímáte? Myslíte si, že něk- některé z těchto států se přihlásí o přijetí? Jak? Když jsem byl předsedou výboru eh, pro ekonomickou krizi, tak jsme se také dívali také na ty úvěrové agentury, rankingové agentury. A my jsme vlastně došli k závěru, že by bylo velmi dobré, kdyby Evropská unie měla svou úvěrovou rankingovou eh, agenturu, která nebude záviset eh, na Spojených státech amerických. A to jsme říkali a říkali jsme, že by mělo jít o eh, soukromý subjekt, ne veřejný subjekt. A měla by to být tedy agentura, která by také mohla měnit obchodní model to znamená, že by v podstatě více vycházely tedy z, z té oblasti investorů. Ale já jsem se prostě toho chytil a hodně jsem se tomu věnoval a hledal jsem vlastně investory, kteří by se toho chtěli účastnit. Dřív eh, jsem příliš úspěšný nebyl, ale teď jsem vlastně zjistil, že eh, vznikla spousta agentur a jedna je velmi úspěšná a eh, má více jak 200 eh, zaměstnanců, více jak 30 národností, působí, více jak, působí v šesti členských státech ale i tak zástupci této agentury mi říkají, že Evropská centrální banka je stále tedy nevnímá jako rovnocené k těm třem rankingovým úvěrovým agenturám. A proč ne? Můžete mi na to odpovědět? Proč, je neví, proč tuto agenturu nebo tyto agentury nevnímáte jako rovnocené? První vaše otázka. Eurozóna i přes to, že my bychom rádi, jak si zajistili ještě eh, vyšší, rychlejší, silnější pokrok, tak i tak můžeme hovořit o posílení eurozóny. To znamená, že pokud to budeme vnímat jako, že ten výchozí bod tady je v, v roce krize, tak prostě k pokroku došlo, k posílení došlo. Ale teď, když bych se na to podíval z druhé strany, vy jste to také zmiňoval, že je důležité nebo ne, nemůžeme se ptát, zdali eurozóna je připravená na další rozšiřování, ale zdali ty kandidátské státy opravdu jsou připravené a splní všechna kritéria pro přijetí. To znamená, že my ano, očekáváme, že další členské státy bez doložky opt-out prostě, že se přihlásí a budou chtít přijmout dříve či později euro a co se stane, no tak to bude vycházet ze dvou faktorů. Zdali tam bude tedy politická vůle k tomu přijetí a zdali budou opravdu připraveny. Takže Tady samozřejmě je zcela zásadní rozdíl v souvislosti s minulostí. Tyto státy si musí uvědomit, že se stávají přijetím eura součástí bankovní unie. Tak tomu dříve nebylo. To znamená, že jde o proces, eh, v rámci něhož se v rámci přijetí eura v podstatě musí zajistit, aby celý bankovní systém byl dost silný na to, aby to zvládnul. To znamená, aby se tady vlastně tím přijetím eh, naopak ten celý systém neoslabil. Takže to je asi vlastně odpověď na vaši první otázku. Nebo jinými slovy, v tuto chvíli se nacházíme v jiné situaci, než ve které jsme byli před deseti lety a je třeba si v tuto chvíli položit tu otázku. Tato rozšíření bude dávat smysl? Neoslabí eh, nás to? Samozřejmě, že se tady změnilo hodně věcí a další věci se budou muset změnit proto, aby ta unie eh, byla silnější. Z našeho současného úhlu pohledu si myslím, že eurozona je dostatečně silná na to, aby byla schopna přijmout nové členy. Poté jste se ptal na ty rankingové agentury. Ano, můžeme hovořit o tom, zda tedy ty eh, ratingové agentury jsou dokonale či ne. Já, když jsem eh, byl jak se přece, tak já jsem eh, také samozřejmě reagoval na krizi v dubnu v roce 2008 a ta role, kterou hrály ratingové agentury v roce 2008, tak to rozhodně je něco, co není příliš závidění hodné nebo doporučení hodné. Ano, musíme se nějakým způsobem naučit žít i bez nich, pracovat i bez nich, ale pravdou je, že od té doby bylo velmi těžké najít jaksi něco, co by je nahradilo. A když hovořím o nahrazování, tak tím mám na mysli prostě něco, co by je nahradilo a zároveň mělo opravdu dostatečnou míru důvěryhodnost eh, pro různé jaksi důchodové fondy a další hlavní hráče ve finanční oblasti, protože jde o ně, pro ně je důležité, jsou důležitá ta čísla, se kterými tyto eh, agentury přicházejí. A my víme, že i vlastně s ohledem na to, co se stalo eh, v rámci té krize, tak vlastně tyto agentury vlastně o tu důvěryhodnost přicházely, nebo v některých případech i přišly. Takže ano, je to velmi, velmi složité, je to těžké. Uh, ve chvíli, kdy hovoříme o nějakém soukromém subjektu, tak ano, asi um, získá vyšší důvěru než veřejný eh, subjekt, ale jak si dostat se na tento trh je v tuto chvíli opravdu velmi, velmi, velmi těžké. Potřebujeme opravdu co nejvíce hodnocení já teďka nevím, co se týče tedy rozsahu působnosti, je to teď přesně, tady si nejsem úplně e, jistý, ale jsem si jistý, že eh, vlastně ty, a ta hodnocení, která v tuto chvíli využíváme, jsou opravdu jedna z těch nejdůležitějších, jaksi nejserióznějších. To, potom máme ještě různé eh, vnitřní mechanismy hodnocení, ale rozhodně, rozhodně jsme, samozřejmě jsme připraveni využít i údaje eh, dalších agentur. Děkuji, děkuji Stefan Gerok. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste hovořil o severu Evropy a jihu Evropy a o tom, že je jednotný a že ho sjednocuje euro, ale že je velice rozdělený ekonomicky. Já si myslím, že jednou z možností, jak udržet soudržnost eurozóny, je udržovat nízké úroky. Nicméně tato strategie má určitý efekt na ty, kteří jsou zadlužení. Eh, bylo to tak zamýšleno. Je to na úkor těch, kteří mají úspory, zejména poté, co jste uvalili eh, negativní hodnoty na eh, deposit facility. Zajímalo by mě, jestli proběhla i další přizpůsobení než tyto úrokové míry u vkladů. Já se ptám, pane Grady, pokud byste si přál eh, nějaký další nástroj s větší rozhodovací kapacitou, tak přál byste si, aby, Evrops- aby nezávislá Evropská a centrální banka měla takový nástroj a jaký by to byl? Děkuji. Tak nejprve nízké úrokové míry nebo záporné úroky nejsou k tomu, aby eurozóna držela pohromadě. Ta motivace není kolegialita eurozóny a jejich členů. Tou motivací byla a je stabilita cen. V určitou chvíli v uplynulých letech v v průběhu krize bylo jasné, že tento nástroj bude velice efektivní. A opravdu byl velice efektivní. Naše zkušenost s negativními úroky je pozitivní v tom smyslu, že stimulují ekonomiku a navyšují objem půjček a překonávají finanční fragmentaci. Taková je tedy hlavní logika za negativními sazbami. Pokud jde o dopad na úspory, tak eh, to budeme muset vyhodnotit. Negativní je ta eh, velice krátkodobá sazba. Ale pokud eh, se, přijím, pokud se úspory zhodnocují na základě této sazby, to je diskutabilní. Některé úspory, například úspory firem, mají teď negativní úroky. A některé, ne všechny, ale teď hovoříme tedy o vkladech. Některé vklady se zhodnocují nulovým úrokem, ale jde o to, že pokud úspory investujete, tak je neinvestujete nutně do krátkodobých aktiv, jako je vklad. Investujete je i do dalších aktiv, které jsou eh, jaksi neustále přítomné. Když posuzujete vhodnost určitého politického opatření, Měli byste zvážit širší souvislosti. Jinými slovy, je třeba položit si otázku. Jsou na tom spořitelé lépe když je ekonomika silná a když mají své úspory v silné ekonomice, kde klesá nezaměstnanost a kde vzhledem k růstu nominálních mest vlastně spoří více, jsou na tom lépe, A nebo by na tom byli lépe v ekonomice s vysokými úroky, velkou nezaměstnaností a um, méně pracovními místy, nižšími platy a tak dále. Když to takhle celkově zhodnotíme, tak odpověď v podstatě zní, že záporné úroky plní, zatím plnili velice užitečnou roli v měnové politice a pokud jde o dodržování našeho mandátu. Děkuji. Děkuji. Tím jsme u konce měnového dialogu s vámi jakožto předsedou ECB. A teď jdeme na veřejné slyšení eh, s předsedou ESRB. Eh, e A já teď budu velice striktně dodržovat čas, protože musíme končit v 6 hodin nejpozději. Takže já dám slovo okamžitě panu předsedovi Dragimu.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 Vážení poslanci výboru pro hospodářské a měnové záležitosti, Dámy a pánové, je mi potěšením k vám promluvit tentokrát z funkce předsedy eh, Evropské rady pro systémové riziko. Jak už tu zaznělo, je to naše poslední setkání v tomto parlamentním období a já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych se zamyslel nad tím, čeho jsme dosáhli v oblasti makroprudenční strategie. Chci zdůraznit hlavní zjištění ze zprávy ESRB o makroprudenčních přístupech k nekvalitním půjčkám, eh, která bude bude zveřejněna dnes, nebo už byla zveřejněna. A chci s vámi diskutovat o výzvách, které jsou před námi. ESRB hraje důležitou roli tím, že podporuje úspěšnou makroprudenční politiku v Evropě. Za prvé představuje fórum, které kolektivně diskutuje o vznikajících rizicích a zranitelnostech. Za druhé umožňuje příslušným orgánům se od sebe vzájemně učit, sdílet své zkušenosti eh, s používáním makroprudenčních nástrojů. A konečně hodnotí makroprudenční kroky eh, po celé Evropské unii, a využívá svou, své vlastní nástroje měkkého práva, zejména varování a doporučení, čímž zmírňuje případné eh, důsledky nečinnosti. Na počátku tohoto parlamentního období dostali makroprudenční orgány přístup k potřebným makroprudenčním nástrojům, jakožto výsledek regulatorní reakce na globální finanční krizi. Během našich schůzí jsme diskutovali o tom, jak příslušné orgány využívají tyto nástroje k potírání vznikajících rizik. A to také v reakci na doporučení a varování ERSB ohledně zranitelností eh, v sektoru obytných nemovitostí v Evropské unii. Makroprudenční orgány jsou ochotné používat dostupné politické nástroje a zacíleně je aktivují což reflektuje heterogennost těch zranitelností v jednotlivých zemích. Například Například eh, nárazník systémového rizika byl použit na strukturální rizika ve 12 evropských členských státech a také na Islandu, v Lichtensteinsku a v Norsku. Momentálně sedm zemí má aktivní eh, proticyklický kapitálový nárazník eh, od 0,5% do 2%. A dalších 5%, dalších 5 zemí eh, zažije poprvé za posledních, poprvé v příštích 12 měsících pozitivní sazbu 0,25% až 2,5%. Kromě toho ve většině zemí Evropské unie makroprudenční orgány aktivně používají e, nástroje založené na e, půjčiteli, dostupné podle národních rámců, což má zajistit stabilní standardy půjčování a zmírnit rizika týkající se zadlužení domácností. Tím se dostávám ke zprávě ESRB o makroprudenčních přístupech k nevýkonným půjčkám. Nejprve bych e, chtěl stručně zrekapitulovat hlavní otázky finanční stability ohledně NPL. Vznik a hromadění NPL se stává systémovým problémem, jestliže NPL postihují značnou část finančního systému a snižují jeho odolnost vůči šokům, anebo znemožňují jeho základní funkci, již je usnadňování finančního zprostředkování. Vzhledem k mandátu ESRB a jeho předchozí prací na řešení problémů s NPL v Evropské unii, Rada Evropské unie požádala ESRB, aby vyvinul makroprudenční přístupy na prevenci vzniku celosystémových NPL. této zprávě, kterou ESRB eh, vydává dnes, dospíváme k závěru, že makroprudenční eh, orgány už mají nástroje nutné k řešení eh, těchto zranitelností. ESRB zejména vítá e, nedávno odsouhlasené změny k rámci makroprudenčního nárazníku, e, který má nadále zvýšit flexibilitu e, systémového rizikového nárazníku a vybavit makroprudenční orgány zacíleným instrumentem na řešení zranitelnostních kapes ve specifických segmentech trhu anebo u specifických skupinách půjčitelů. Zároveň ESRB identifikoval oblasti, kde je potřeba další práce. Chtěl bych zdůraznit některé z nich a začnu těmi opatřeními eh, založenými na vypůjčiteli. Eh, v kostce tato opatření, jako jsou stropy na poměr půjčky ku hodnotě a půjčky ku příjmu, je, tady jde o zavedení minimálních standardů pro půjčky. Proto e, není možné, e, dlužníky, aby se dlužníci zadlužili příliš vysokým dluhem, čímž by byli zranitelní vůči ekonomickým a finančním šokům. E, tato opatření také zvyšují odolnost bank a omezují kvantitu úvěru v poměru k hodnotě zástavy a příjmu vypůjčitele. Tímto způsobem se zmírňuje nadměrný růst úvěru a zranitelnosti jsou odstraněny v rané fázi. Jak už jsem říkal, tato opatření se používají k zacílení na půjčky pro domácnosti ve většině členských států. ESRB se domnívá, že tyto nástroje by měly být součástí makroprudenčního souboru nástrojů, který by měl být k dispozici všem makroprudenčním eh, orgánem, což tak v současnosti není. Kromě toho, vzhledem k prospěšnosti těchto opatření se ESRB domnívá, že možnost rozšířit to na jiné subjekty než na domácnosti, zejména na nefinanční korporace, stojí za další uh, úvahu. Zároveň eh, si plně uvědomujeme, jaké výzvy by byly spojené s takovýmto projektem a že tyto výzvy eh, pramení z heterogennosti nefinančních korporací, pokud jde o jejich velikost, sektor a stáří, a také heterogenost půjček, které by dostávali. Musím zdůraznit, že některé z těch zranitelností a strukturálních faktorů, eh, které leží za případným problémem s NPL, jako jsou neefektivity soudního nebo právního rámce nebo řízení bank, nespadají do rozsahu působnosti makroprudenční politiky, nicméně určují okolnosti, v nichž makroprudenční politika operuje. Proto je nutné řešit zbývající nedostatky právního a soudního rámce, které stále ještě existují v některých členských státech. Teď mi dovolte přejít k výzvám, které před námi jsou. Vzhledem k tomu, že čím dál větší podíl zprostředkování úvěru provádějí nebankovní finanční instituce, Evropa by měla vybavit makroprudenční orgány příslušnými nástroji k tomu, aby jednali v případě, že stávající rizika budou migrovat mimo bankovní sektor, anebo že vzniknou nová rizika. Z tohoto důvodu jsem v tomto výboru často diskutoval o strategii ERB a o prioritách pro expanzi makroprudenční politiky i mimo bankovnictví. Během našich setkání jsme diskutovali o návrzích na revizi nařízení o evropské tržní infrastruktuře, EMIR. Když jsme se setkali posledně, Upozorňoval jsem na návrhy makroprudenčních nástrojů pro pojistitele. Širší soubor nástrojů by měl obsahovat i makroprudenční nástroje pro řešení li- rizika likvidity a rizik souvisejících s, pák- s pákovým efektem mezi některými typy investičních fondů. Ale bohužel, a tady to musím říct si upřímně, zatím nenastal eh, žádný významný pokrok v začlenování makroprudenčních nástrojů pro nebankovní subjekty do evropského právního rámce. Další výzva, která je před námi, se týká monitorování finančního systému, eh, který eh, si žádá přístup ke kvalitním, detailním a e, granulárním datům o transakcích. Abychom měli úplný obrázek, je zásadní, abychom byli schopni spojovat data napříč trhy, nástroji a protistranami. E, naše zkušenosti z analýz e, derivátových dat z Emiru zdůrazňuje důležitost větší standardizace dat, a to i na globální úrovni, na základě úspěšného používání LEI, Legal Entity Identifier. Také se ukazuje, že politici musí investovat do dostatečné infrastruktury a analytických nástrojů. Na závěr bych chtěl poděkovat vašemu výboru, eh, zejména jeho předsedovi a místopředsedům, za skvělou spolupráci v uplynulých letech a za plodné výměny názorů nejen tady, ale i během našich eh, schůzí in camera. Zejména jsem rád, že jste upozornili na, dvě, na dva problémy, konkrétně na eh, dopady klimatické změny na finanční stabilitu a na mezinárodní účetní standard 9. Práce ESRB vedla k eh, vzniku publikací, které se staly referenčním bodem pro politické diskuze v těchto oblastech. ESRB a jeho členské instituce i nadále pracují na eh, v souvislostech klimatické změny s finanční stabilitou a já doufám, že na našich budoucích setkáních vám budu moci poskytnout aktuální informace. Na vaši žádost budeme také pracovat na tom, jaký dopad má Mezinárodní finanční účetní standard 17 na finanční stabilitu, zejména pokud jde o pojistné smlouvy. V tomto parlamentním období jsme také přivítali eh, paní Pervanč Beres a pana Burkharda Balce, delegáty vašeho výboru, na jedné ze schůzí eh, správní rady ESRB. Já doufám, že to usnadnilo vaši práci na přeskumu našeho zakládajícího nařízení. Děkuji vám moc krát a eh, rád zodpovím na vaše otázky. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Já bych jenom eh, rád připomněl, že máme tady dobrou spolupráci s ostatními statutárními orgány, také tedy EFRS 9, je velmi důležitá věc. Rovněž bych zdůraznil význam toho, co jste zmínil, že je tedy potřeba rozšiřovat makroobezřetnostní politiku nad rámec bankovnictví a my jsme do posud tam, kdy nedosáhli nějakého většího pokroku, takže tohle je určitě důležitý politický bod, důležitá politická věc pro naši další práci a pro EU jako celek. Tak, teď dám slovo jednotlivým kolegům, ovšem teď už musíme být trošku stručnější než ta běžná pětiminutová časová dotace, takže máte slovo a první Markus Weber. Děkuji, děkuji pane Dragy. Já bych eh, se rád dotknul jednoho tématu, kde také vidím systémové riziko. Jde o svoplány. A co se týče tady teď konkrétně Bank of England, při tvrdém Brexitu, jakým způsobem to ovlivní tu současnou swapline? Jaké parametry má ta současná swap line? Máme tady nějaké omezený, máme omezený objem tady ano či ne? Pokud ano, tak v jaké výši, jakým způsobem tedy tady budeme spolupracovat s tou Národní emisní bankou, která to bude muset krýt v případě výpadku a také další faktor, to znamená ten swap line, který by mohl mít dopad na clearing. To znamená, jakým způsobem tady bychom postupovali v případě LCH, jakým způsobem by LCH zasahovalo a jak tedy dopady prostě ten tvrdý Brexit by mohl vůbec mít. Um, be difficult for me to... Tak eh, to je pro mě teď trošku složité bavit se o těchto věcech. Eh, Zajména ta poslední část vaší otázky, Brexit. Eh, víte, my nejsme součástí eh, těch jednání, takže nemůžu projednávat různé alternativy, ale jedna věc, o které jsme se bavili spolu s bankami a s Národní anglickou bankou Bank of England, tak jsme řešili, jak by to bylo možné tedy nastavit a mm, také prohlášení komise říká, že je potřeba dát dostatek času na to, abychom mohli řešit různé scénáře. Ale vzhledem k tomu, že v posledních týdnech nedochází vůbec k žádným pohybům, k žádným snahám, v zásadě všichni jsou úplně e, zaseklí a jenom čekají, jak se věci vyvinou, tak těžko říct. Pokud jde o ty e, směné o to směné nastavení o ty swap lines, tak těžko říct. Já musím říct, že ono mm, tady mm, jsou různé možnosti a ono to je dobrá protistrana, mm, ta Bank of England, tak snad ty dočené strany, ty subjekty se budou chovat dostatečně odpovědně ti, kdo musí nést ta rizika, jsou informováni o těch rizicích, pokud to nedopadne dobře, jsou informováni o tom, jaká rizika vyplývají z, toho, z těch svopů. Tak eh, jistě zejména členové, kteří, tedy členové té mm, řídící rady. Ale já musím říct, že tady tohle není jediná eh, swap line, která tady je. Mm, jsou to ale prostě bezprecedentní věci. Děkuji. Babette Winter, také vás chci tady srdečně přivítat. Nová poslankyně, která přejímá místo jako Pavaňcekra. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a já budu mluvit německy. Ja, sehr geehrter Draghi, wie Sie gerade hören. Vážený pane Draghi, jak jste právě slyšel, tak eh, jsem opravdu tady hodně nová v, v tomto výboru. E, v porovnání s těmi dosavadními dialogy, e, které zde probíhaly, tak bych e, ráda zdůraznila, jak si cením toho, jak opravdu obohacující a informativní tento dialog s vámi je protože my se tady samozřejmě pohybujeme na velmi odborné úrovni a já jsem opravdu tady velmi ráda, že tady my se také cítíme zodpovědní za to, co se děje jako poslanci. A teď otázka, která možná může vyznít velmi obecně a která se týká těch prognóz či předpovědí růstu. Vy jste říkal, že ty předpovědi v tuto chvíli trošičku poklesly a já se ptám, zdali za ECB se nacházíme v určitém fázi, e, tedy nějakého ekonomického cyklu, jaká se k tomu pojí rizika. E, teď se zase nechci ptát na Brexit e, nebo prostě těch trestních cel, jak se tady o nich také hovoří, které také mohou mít dopad na ekonomický růst. A teď druhá otázka, která je v tuto chvíli velmi aktuální, minimálně v Německu, a to jsou v podstatě ty v podstatě v tuto chvíli úvahy o možnosti fúze Commerzbank a Deutsche Bank. Vy se teď samozřejmě k tomu nemůžete asi eh, konkrétně vyjádřit, nicméně jsem se vás chtěla zeptat, jak by, jaký by byl váš názor, to znamená tady ta fúze ve snaze navýšení ziskovosti, což samozřejmě také ale souvisí eh, se ztrátou mnohých pracovních míst. A jak si, jak na to nahlížíte i v souvislosti s tím principem too big to fail? Jak byste vy nebo Rada guvernérů ECB eh, se k tomu postavili? Hm, protože tady jde o ta velká rizika. Thank you. <clears throat> Thank you. Uh, first question. Děkuji, děkuji mnohokrát. Tak první otázka k tomu růstovému cyklu. Uh, to jsou všechny ty aspekty. Rok 2017 byl výjimečný rok z pohledu růstu. Bylo to zejména díky vnější poptávce, tedy exportům, které opravdu rostly. Součástí toho procesu zpomalení je to, co jste zmínila. Prostě nyní jenom ta trajektorie se trošku překlopila do nižší míry růstu, ale pořád ještě je to velmi blízko potenciálu. Co se eh, ale stalo kromě toho, je mm, směsice faktorů specifických pro jednotlivé země a geopolitických událostí. Zejména to, že poptávka eh, ve zbytku světa se zpomalila a to je způsobeno hrozbou protekcionismu, jak už jsem o tom mluvil. Jestliže chceme eh, věci vidět jasně, tak eh, tam by měla zmizet ta nejistota. Potom zlouhavá jednání o Brexitu, to také mělo dopady na důvěru v rámci eurozóny. A potom politický vývoj v různých zemí eurozóny, to také dopadlo na důvěru a e, na míru růstu. Ty specifické faktory v jednotlivých zemích, e, zpomalení v Číně, dále Mm, fiskální opatření ve Spojených státech. Potom to, k čemu došlo v oblasti automobilového průmyslu v Německu, čili všechny tyto faktory, jejich propojení sehrály určitou úlohu. To vyhodnocení ze strany řídící rady na poslední schůzi bylo takové, že tedy ta míra růstu se teď zpomaluje, ale eh, musíme se podívat na to, jak eh, tyto věci přetrvávají. Samozřejmě některé ty věci, které tam jsou, tam nebudou navždy. Ta nejistota, geopolitická nejistota, pokud by to přetrvalo, tak by to zpomalení bylo dlouhodobější, více by se to táhlo. Nyní pravděpodobnost recese v oblasti eurozóny je nízká. Mám na mysli souhrn eurozóny. Zároveň vidíme, že zbytek eh, ekonomiky v rámci eurozóny roste. Trh práce je pevný. A v některých eh, zemích, jestliže tam mají překážky růstu, tak v podstatě to spíš souvisí s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Takže tam je ten pozitivní aspekt, který eh, nám zvyšuje důvěru, ale pokud by to zpomalení pokračovalo, tak by to možná trvalo déle, než jsme čekali. A tohle všechno uvidíme v březnu, když budeme předkládat březnovou prognózu pro eurozónu. Druhá eh, věc, o které jste mluvila, já se nemohu vyjadřovat k jednotlivým institucím. Ano, já vím, už mluvím hodně dlouho, eh, omlouvá se řečník, ale Jestliže ty instituce by rostly, jestli by se zvětšovaly, tak eh, byste měli při nejmenším eh, nějak řešit to, tedy, že ne, aby to nebyly příliš velké, abychom je vůbec mohli nechat padnout. Propojenost, to je další věc. Eh, jak to všechno ošetřit? Dozor, to jsou prostě všechny možné aspekty, jak se vypořádat s těmi riziky. My musíme zajistit, že ty instituce nebudou příliš velké na to, aby padly, aby zkrachovaly, ale zároveň, že tam bude určitá optimalizace té jejich velikosti. Děkuji, Notis Marias. Děkuji, vážený pane Dragi, Já bych chtěl mluvit eh, o té problematice nesplácených půjček, takzvané ty červené úvěry v Řecku. V Řecku je to nyní velký problém. Miliony řeckých občanů jsou velmi znepokojeni, protože je tam ta problematika úpadku a těchto úvěrů. Je připraven tady nějaký záchranný plán, který by měl pomoci těm nebohým řeckým dlužníkům, protože vy jste tady připravili plán pro celou zemi, ale lidé za to teď musí platit. A druhá věc, nemohli byste stanovit záchranný fond pro dlužníky se státním financováním? Eh, možná nějaký takový nástroj, který bude nabízet eh, státní řecká banka a potom eh, nedávalo by smysl prodat nesplacené úvěry fondům za cenu 8 až 10 a nedat jim možnost, aby si to sami odkoupili za tu stejnou cenu. Evropské volby jsou prakticky za dveřmi a evropští občané nás budou hodnotit. Takže jestli máte prostě třeba hypotéku 100 000 euro, tak vy jako vypůjčitel eh, si řeknete, když to fond odkoupí za těch 10 000 euro, proč to já si nemůžu odkoupit sám? Proč ten člověk, který si ten úvěr vzal, si nemůže to samé tedy sám koupit? Hmm, to jsou takové konkrétní otázky. A předtím, než mi dáte nějaké abstraktní obecné odpovědi, chci říct, já bych opravdu ocenil konkrétní odpovědi. Řečtí občané nás sledují, poslouchají a mají velký strach, že ztratí své domovy, které půjdou do dražby. Takže Nemyslí si Evropská centrální banka, že by tady byla možnost vytvoření státního fondu, který bude odkupovat tyto nesplácené úvěry, který bude zachraňovat tyto uh, lidi, kteří si vzali tyto úvěry a dá jim potom možnost, aby si ty úvěry odkoupili od státního fondu? Eh, tak já musím říct, že to se teď zrovna řeší v Atenách. Já to teď nemohu diskutovat zde. Ale e, můžeme k tomu říci toto. Jistě, samozřejmě vždy můžete vytvořit nějaký fond, kde stát bude něco odkupovat, ale otázka zní, za jakou cenu? A otázka tady je, e, může ten fond odkupovat ty úvěry a tím pádem pomáhat těm chudým lidem v rámci té skupiny dlužníků. Můžeme vytvořit takový fond, aby byl v souladu s pravidly státní podpory? To je otázka, na kterou musí komise odpovědět. Právě proto se toto teď projednává v Aténách. ECB nemá úplně jasné stanovisko, zda být pro či proti. ECB nemá nějakou jasnou pozici. ECB si myslí, že sociální aspekt tohoto problému. A jak už jsem řekl předtím, tady máte prostě dvě aspekty. Jednak ti, kteří jsou skutečně chudí a potom ti strategicky chudí. A k těm strategicky chudým musíte přistoupit jinak. Ale ti skutečně chudí, s těmi musíme skutečně to vyřešit tak, abychom vyřešili jejich sociální potřeby, ale musíme to dělat tak, abychom nezničili bankovní systém. Čili to je na vládě a teď se to právě řeší, jak to udělat a musí to být tedy zároveň v souladu s pravidly pro státní podporu. I have one, one minute. Já ještě jednu minutu, prosím. Jednu minutu. Já jsem položil jasnou otázku. Máme hypotéku 100 tisíc euro, fond to odkoupí za 10 tisíc euro proč by eh, ten dlužník sám si to nemohl odkoupit za stejnou cenu? A pokud on nemůže, tak možná nějaká státní nadace nebo instituce. Já prostě myslím, že bychom měli nalézt způsob, jak eh, obejít v tomto případě ta pravidla pro státní podporu, jak to udělat v souladu s tím. Dobře, ale to je na komisi a na řecké vládě. To není na Evropské centrální bance. Pane Ramon Tremoze, děkuji, děkuji paní Předsedo pane Dragi, vítám vás opět na našem výboru. Eh, děkuji vám za všechna ta léta, kdy jste odváděl opravdu skvělou práci. Děkuji za to, že jste nám také pomohl dostat se z ekonomické krize. Já jsem opravdu užil vlastně té debaty mezi vámi a kolegou Lambercem, co se týče těch závazných pravidel posilující konvergenci, takže já nevím, jestli bychom měli mít strach ve chvíli, kdy hovoříme o nezávazných pravidlech a když je ten veřejný dluh příliš vysoký, stát vlastně ztrácí svrchovanost. Mohl byste nám to tady trošičku osvětlit, jaká, k jaké situaci tady dochází? A souvislosti s tímto bodem, tak viděli jsme určité odchylky eh, nebo rozdíly mezi velkými státy eurozóny. Vidíme, že tady eh, tento, ten poměr se v podstatě velmi zlepšuje v těch velkých státech, jako například Německo, ale jiné státy například stále ještě bojují s deficitem i v souvislosti tedy eh, s vlastně s tím poměrem HDP a veřejného zadlužení a já se ptám, zdali bychom tady neměli mít určité obavy eh, v souvislosti s tím, že tady máme jaksi banky, které se musí vypořádávat s vysokou zadlužeností oproti těm tedy velkým státům. Ve chvíli, kdy hovoříme o eh, nakupování státních dluhopisů, to znamená tady ty kolaterální dopady jsou úplně stejné, protože tady u těch eh, státních dluhopisů to vypadá úplně jinak. Protože my jsme přesně viděli, k čemu dochází například v zemích jako je Řecko a eh, Kypr. A proto se ptám, zdali tedy můžou být ty, za ta zadluženost určitým způsobem uspůsobená nebo pozměněná ze strany samotných členských států? Děkuji. Děkuji. Samozřejmě je těžké stanovit, kdy už ta zadluženost je příliš eh, vysoká. Samozřejmě, že k tomu existuje mnoho odborné literatury, ale nebudeme tady zacházet do detailů. Ale já bych se možná zaměřil pouze na jeden aspekt. Co se týče redukce nebo snižování zadlužeností, tak jakým způsobem k tomu docházelo? Docházelo k tomu hlavně tam, kde docházelo k nejvyššímu růstu. To znamená, že ekonomický růst je zcela zásadní tam, kde chceme snižovat zadluženost i měnit poměr HDP k zadluženosti. To znamená, že když se podíváte na ten vývoj v posledních deseti letech, členské státy se držely fiskálních a rozpočtových politik, které byly, řekněme, velmi racionální. E, možná, že tady byly odchylky o jedno, jedno a půl procenta maximálně, ale co je tady zcela zásadní a co stále zůstává zásadní, jsou reformy, které umožňují růst. A například ten váš příklad zmínění eh, Německa, to je přesně to, k čemu došlo v Německu na začátku 21. století. A to je také to, co snižovalo zadluženost, míru zadluženosti. E, nedocházelo k tomu z důvodu specificky nebo zásadně e, striktní fiskální e, politiky. Ne, ne, ne, šlo hlavně o ten rozpočtový aspekt a o tu možnost tedy či podnícení ekonomického růstu. A to je přesně to, na co bychom se měli zasoustředit v následujících několika letech. A co se týče těch eh, bank a eh, nakupování státních dluhopisů, prostě je to rizikové. Prostě je to fakt. Do začátku krize nakupování státních dluhopisů nebylo riskantní, rizikové, ale v tuto chvíli už tomu tak není a to je třeba si uvědomit. A já si myslím, že je třeba zcela otevřeně říci, že je třeba tedy poskytovat tak, abychom zajistili opravdu plošně stejné eh, podmínky podmínky pro všechny, co se bude dít například za hranice eh, Evropské unie, protože tady jde o to, že dochází k tomu, že kategoricky v podstatě některé státy odmítají v podstatě prohlubovat nebo exponovat v podstatě ty vztahy mezi bankami a vládami. My jsme se snažili, snažili o tom otevřeně hovořit, ale ne, bohužel prostě to nelze. A druhý aspekt, který je třeba brát na zřetel a kde je třeba zajistit pokrok, tak abychom podpořili opět finanční stabilitu, tak to je ten příklad, který už jsem tady v podstatě uváděl. To znamená tam, kde chceme zajistit, že v podstatě ty eh, nápomocné nástroje v podstatě nebudou horší než eh, to, co tu krizi vyvolalo, tu nemoc vyvolalo. My jsme samozřejmě nehovořili o těch eh, redukcích či eh, limitech, kvantitativních limitech. Eh, to jsou prostě všechno samozřejmě alternativy, které jsme nějakým způsobem zkoumali, ale nemůžeme v tuto chvíli říci, že bychom došli k nějakému jaksi konečnému závěru, že je třeba vždy postupovat tak či tak. Filip Lambers, pane předsedo, až do globální ekonomické krize my jsme v podstatě měli vlastně ten eh, model růstu, který byl také podněcován eh, dluhy. A poté samozřejmě jsme měli eh, ta opatření zavedená jak Fedem, tak Evropskou centrální bankou, eh, která eh, díky níž jsme se v podstatě trošičku tak jak si probudili z toho eh, snu, že všechno vyřeší tedy ty, tyto dluhy, nebo no, že za vším musí stát zadluženost, ale máme tady prostě spoustu různých dluhů, to je třeba si uvědomit. Já se ptám, je tady něco špatně s tím modelem, který tak hodně vychází jak si z té zadluženosti, nebo staví na zadluženosti, protože jinými slovy, kdy, ve chvíli, kdy hovoříme o generaci peněz, tak to je samozřejmě předpoklad také pro privátní finanční instituce. A teď já se ptám, eh, nemá to ve mně vůbec zbuzovat obavy, mám v klidu spát, anebo já vidím rizika, která vy nevidíte, anebo mě prostě osvětlíte. Já si prostě myslím, že když se dívám v podstatě na tu současnou strukturu zadluženosti, no tak mě to prostě v klidu spát nenechá. Děkuji. V první řadě. Takže vrátíme se, vrátíme se do doby před ekonomickou krizí. Ekonomická krize vznikla kvůli expanzivní měnové politice, anebo to byl spíš výsledek systematické distrakce existující regulace, která začala na začátku 90. let. Samozřejmě tady těch názorů je více. Já se spíš kloním k té druhé alternativě. To znamená, v tuto chvíli jsme v situaci, kde expanzivní měnová politika byla nutná pro to, abychom zajistili zajistili znovu jaksi eh, obnovení ekonomiky tady v Japonsku, v USA a ty úrokové sazby byly velmi dlouho velmi nízké a to vedlo k vyšší finanční stabilitě, než kdyby v podstatě docházelo k zásadnímu selhávání a recesi a deflaci. Takže to, to je asi ta odpověď. Ale když bychom se teď specificky podívali na, ty, na tu soukromou zadruženost, dali se navýšily v rámci eurozóny, no tak ne, ne, nedošlo k zásadnímu nárůstu. Dochází k tomu eh, v, na trzích jako v je Čína, USA, ale eh, v eurozóně v EU tomu tak není. Nízké úrokové sazby byly využity pro refinancování současného dluhu. Zároveň docházelo kontinuálně k ekonomickému růstu. Teď, jak eh, ekonomický růst trošku klesá, tak veřejná zadluženost ale neklesá když se podíváme v podstatě na tu celkovou zadluženost všech zemí, tak ta klesá od roku 2016, pokud se tedy nemýlím, tak ta soukromá zadluženost prostě pomalinku klesá. Já teď se nejsem jistý, zda tento vývoj bude pokračovat i nadále, ale když se na to podíváme z perspektivy ECB, tak nízké úrokové sazby jsou důležité pro zajištění souladu s mandátem. To znamená, pokud chceme zajistit tedy tu stabilitu, finanční stabilitu, tak je třeba si uvědomit, jaké Eh, eh, obavy, nebo eh, v jakých případech používat ta makroobezřenostní opatření. Ne, ne, ne, mě nejde teď o expozici těch evropských aktérů, protože vy jste zmínil Čínu, vy jste zmínil USA, protože jen si vzpomínám na to, k čemu došlo v roce 2007. Ano, ano, máte pravdu. E, vnímáme věci, nebo jsou tady určité segmenty e, půjček, kde například u podnikových e, dluhů a vysoké ziskovosti, ale ne, zásadní problémy nejsou tady. A on je to opravdu velmi komplikované a máme tady nebankovní sektor, který je opravdu expano, exponován těmto eh, produktům. CLOs ty v podstatě vymizely a teď už jsou zase zpátky. So the first part you could sleep better, the second part we have still something to be concerned on and work on. Uh, um, Miguel Viegas. Miguel Viegas, prosím. Děkuji vám, já budu mluvit portugalsky. Chtěl bych se zmínit o dvou různých tématech. Za prvé eh, NPL. Mohu se jedině připojit k obavám, které už vyjádřili ostatní řečníci. V Portugalsku eh, jsou stovky tisíc kontraktů, které se levně prodávají Eh, z portugalských bank do investičních fondů. A samozřejmě eh, v rámci politiky úspornosti jde o to eh, dostat peníze z těch, kteří nejsou schopni půjčky splácet. Podle toho co na to pan Draghi říká, mám dojem, že vám nejde tolik o lidi, ale spíš o banky. Ale dobře, chceme snížit úrovně na 5%, chceme donutit banky, aby levně odprodali tyto půjčky a mnoho firem i jednotlivců v naší zemi je tím pádem ve velmi svízelné situaci. Jsou to dluhy domácností, dluhy firem i velkých firem a jsou to vysoce rizikové půjčky, které se stále ještě udílejí. Co si tedy myslíte o varování eh, Bank, Bank of England, které říká, že půjčky už dosahují stejné úrovně jako před krizí? Děkuji. Nevykládejte si to špatně. To, že mi záleží na bankách a ne na lidech, to není pravda. To není pravda. Jde tady o to. Když máte velký objem NPL, už jsme o tom mluvili před chvílí, tak musíte rozlišovat mezi skutečně chudými, skutečně sociálně slabými vypůjčiteli a potom těmi strategickými, těmi, kteří jenom nechtějí platit. a musíme nějak řešit ty chudé mezi dlužníky tím, že jim pomůžeme zaplatit bankám. Mně tady leží na srdci lidé, samozřejmě, že ano, leží mi na srdci lidé hodně, ale zároveň je potřeba neničit bankovní systém, protože v konečném důsledku, když to uděláte, tak banky nebudou moci dávat úvěry do ekonomiky. A ještě poslední věc. Banky s velkým objemem NPL nemohou udílet úvěry do ekonomiky eh, právě tak, jako banky, které nemají NPL ve své finanční bilanci. Jestli je nějaký faktor, který ovlivňuje profitabilitu bank, je to velký objem NPL. Takže tyhle banky by byly slabé, by byly neprofitabilní a v konečném důsledku by nebyly schopné podporovat ekonomiku. Takže řešit sociální problémy eh, jiným způsobem, aniž by tím byly poškozeny banky. Samozřejmě je potřeba řešit sociální problém. S tím naprosto souhlasím. Děkuji, Marko Vali. Ještě druhá otázka. Tu jsem odpověděl už předtím. Samozřejmě, naprosto souhlasíme s Bank of England ohledně potřeby monitorovat eh, nárůst eh, půjček a přidružených produktů, které se prodávají proto, aby byly zvýšeny výnosy z investic. Je velice těžké to, odhalit, protože to se negeneruje v bankovním systému, ale v nebankovním sektoru. Děkuji, Markovali. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych se chtěl připojit k tomu, co řekl pan Věgaš a k jeho otázce na NPL. Protože, jak víte, v poslední době se eh, hovoří o rozhodnutích eh, jednotného záchranného mechanismu. Itálie snížila Eh, počet NPL a není pochyb o tom, že jde o systémy, systémový problém. Je to ale ještě další systémový problém. A to ten, že v uplynulých letech některé země využily veřejné zdroje, Itálie jich využila méně, takže nechápu, proč eh, nezjednodušíte řešení toho nesmírně obtížného systému. Země, která musí řešit obrovské objemy NPL. Já si myslím, že takhle zasadíte eh, té zemi ještě víc ran. Nepomáhá nám to eh, se s tím vypořádat nějak zdravě. Naopak se sociální problémy vyostřují. Protože metoda, která se používá, není přiměřená. a neodráží podmínky těch, kteří půjčky berou. Zajímalo by mě, jestli rada, které předsedáte, zkoumá systémová rizika úrovně 2 a úrovně 3. Už jsme o tom hovořili mockrát. A mě by zajímalo, jak to vypadá s akciemi a s klesajícími cenami, které vytvářejí problémy v bankách, které jsou zejména vystaveny aktivům úrovně 2 a 3. Zajímalo by mě, jestli o tom uvažujete, o tomto problému, protože ten je podle mě mnohem vážnější než NPL. A zajímalo by mě, jestli k tomu něco řeknete. Tak Obě tyto otázky byste měli spíše položit SSM. Eh, nový předseda eh, jistě eh, při příštím slyšení velice rád odpoví na tyto otázky, ale já se k tomu vyjádřím obecně k oběma těmto problémům. Za prvé, NPL je problém, je třeba ho řešit, oslabují bankovní systém, snižují kapitálové poměry, mají negativní dopad na schopnost bank udílet úvěry. O tom není pochyb. Banky s NPL jsou slabší než banky bez NPL. Nicméně znamená to, že je potřeba všechno to řešit tak, že zničíme bankovní systém? Samozřejmě, že odpověď na tohle zní ne. Jinými slovy, zase je potřeba najít správnou rovnováhu. Nechceme, aby lék zabil pacienta. Nechceme, aby lék byl horší než nemoc. A váš výbor sehrál velice důležitou roli tím, že pomohl všem zainteresovaným stranám najít rozumnou, ale efektivní cestu. Ale je potřeba si uvědomit, že problém to je a že je třeba ho řešit. A pokud jde o e, aktiva úrovně 2 a úrovně 3, tak to je taky velice důležitý problém který se řeší, diskutuje se o něm. Momentálně neplánujeme sdělení na toto téma, pokud je mi známo, a to bych měl být opatrný, protože možná, že SSM o tom uvažuje, o nějakém sdělení, ale já o ničem nevím. Děkuji. Děkuji i za zmínku o roli tohoto výboru. Stefan Gerold. Děkuji, pane předsedo. Já mám další otázky týkající se trhu s nemovitostmi v Evropské unii. Vy jste eh, to téma už naťukl. Ceny nemovitostí byly vždycky eh, zdrojem obav, pokud jde o hodnocení systémových rizik. Konec konců v, při minulé krizi to byla právě ta velká bublina na trhu s bydlením v Evrop, ve Spojených státech, protože tam byl trh zaplaven levnými penězi. A teď eh, ve vaší zprávě, staré jeden měsíc, se píše, cituji, že reziden- ceny rezidenčních nemovitostí v několika členských státech EU jsou nadsazené, nebo vypadají nadsazené, konec citátu. Všichni si uvědomujeme, že je zjevná korelace e, s politikou úroků e, Evropské centrální banky. A všichni se shodujeme na tom, že taková imploze potenciální bubliny, jako v USA, e, představuje systémové riziko. A já mám dvě otázky jak vysoký může být roční růst trhu s nemovitostmi, než ho začnete považovat za systémové riziko. A za druhé, eh, jestliže ESRB vyhodnotí eh, dění na tr- evropském trhu s nemovitostmi jako natolik závažné, aby eh, intervenoval, tak jaké nástroje by k tomu zvolil? Děkuji. Vzhledem k tomu, že nesouhlasím s vaším hodnocením toho, že příčinou finanční krize byly levné peníze, tak vás jistě nepřekvapí, že si nemyslím, že by se měly měnit úroky, protože je trh s nemovitostmi nadhodnocený. To není to správné opatření. Když máte nadhodnocení určitého trhu, tak rezidenční nemovitosti vlastně jsou nadhodnoceny jenom v některých velkých měst a v některých částech eurozóny. Přestože vidíme všude, že ceny nemovitostí rostou prudčeji než v minulosti. Je také třeba si uvědomit nárůst půjček. Když se podíváte na nové půjčky, tak nové půjčky na nemovitosti jsou čím dál častější. Nicméně zejména komerční nemovitosti jsou nadsazené. A abychom řešili tento problém, je třeba použít makroprudenční politiku, nikoli měnovou politiku. Jinak by to bylo v rozporu s naším mandátem. Měnovou politiku používáme k udržení cenové stability a k tomu, aby eurozóna eh, i nadále zůstala na trase obnovy a aby inflace konvergovala k našim cílům. Ale pokud chcete řešit E, nějaký problém jednoho konkrétního sektoru, tak je třeba použít makroprudenční politiku. A ESB, ESRB je aktivní, vydává varování a doporučení celé řadě členských států, e, jak v eurozóně, tak mimo eurozónu, protože e, trh s nemovitostmi je tedy příliš nadhodnocený. Děkuji, Pervanč Beres. Děkuji vám, pane předsedo. Mě by zajímalo, jaký máte názor na mandát, který, váš výbor, který náš výbor udělil v rámci přeskumu ESRB. Eh, e eh, víte, že to stanovisko, pro které já jsem byla, nakonec nespatřilo světlo světa, ale by, zajímalo by mě vaše hodnocení. Vaše hodnocení, protože celá tato diskuze začala hodnocením práce ESRB, eh, e eh, politik eh, a dopadů. A v našich výměnách názorů jsme zjistili, že je třeba učinit další krok ESRB e vypracoval několik velice důležitých studií. Je třeba, aby nezůstaly akademickými dokumenty, ale aby měly vliv na e, reálné politiky a na hodnocení makroekonomických rizik. Z tohoto pohledu, e, jak se díváte na rozvoj good governance? a na to, jak správně využít této příležitosti. A druhá otázka se týká tématu, které jste už nakousl. Vy jste hovořil o rizicích, které jste jasně identifikoval a jak je to s rizikem komerčních nemovitostí. Vy jste o tom eh, hovořil poměrně hodně eh, při našich minulých setkáních. Teď jste to zmínil i teď. Eh, jaké je vaše doporučení v této oblasti? Myslíte si, že Evropská unie by měla se chopit iniciativy, že by měla dokonce připravit legislativu? Měla by se tím zabývat G7 nebo G20? Protože Evropská unie poměrně nebo, nebo vy poměrně bijete na poplach, pokud jde o tento sektor. A ten, tento sektor je zásadní pro evropskou ekonomiku, takže by bylo dobré, kdybyste vydal nějaké doporučení, jak se vyhnout problému. K první otázce. Celá diskuze začala dojmem, že ESRB jedná ve střetu zájmů protože neupozornil na riziko, eh, které by vyvolalo, vyvolaly nízké úrokové sazby pro finanční stabilitu. A závěr zněl, že aby se ESRB vyhnul střetu zájmu, musí se vyměnit eh, guvernéři ESRB. Tak to ale není. ESRB eh, e upozornil na potenciální riziko finanční nestability plynoucí z nízkých úroků, takže to není pravda. A v žádném případě není pravda, že by ES, eh, e ECB e a ESRB byly ve střetu zájmu. Protože, jak jsem už říkal mockrát, ECB eh, e má eh, v ESRB jenom dva hlasy z 27. Takže si myslím, že diagnóza byla špatná, střed zájmu neexistuje. A tím pádem i léčba nebyla správná. Tohle by vedlo k tomu důsledku, že kdyby se změnila řídící struktura ESRB, eh, jeho operační kapacita, aspoň podle návrhu, které jsem dosud viděl, eh, by byla menší. ESRB by byl méně schopný plnit svůj mandát. Nikoli schopnější, ale méně schopný. A podle některých návrhů, které jsem viděl, hlas ESRB by byl mnohem zmatenější pro vaše uši, protože ESRB by mluvil různými hlasy eh, ohledně finanční stability a makroprudenčních politik. Takže si myslím, že celkově může tato diskuze pokračovat. Nicméně ESRB je plně k dispozici vašim návrhům a bude plnit svou práci nejlepším možným způsobem a bude otevřený zlepšením ve všech oblastech, které potřebují zlepšení. Ale abychom e, na to reagovali změnou řídící struktury, tak to by nebylo správné. Pokud jde o riziko e, z komerčních nemovitostí, tak tady je hlavní problém v tom, že tato rizika samozřejmě vzrůstají, e, ale Hlavním aktérem není bankovní systém, ale nebankovní systém. A pozice ESRB k tomu, aby eh, Evropská unie rozšířila rozsah působnosti makroprudenční politiky na nebankovní sektor, eh, existuje. My vždycky říkáme, že je potřeba legislativa, eh, aby byly zahrnuty i další finanční instituce, i další finanční aktéři, nejenom banky. Nejenom banky by měly být v perimetru makroprudenční politiky. Momentálně tvůrci makroprudenční politiky, přenejmenším někteří, jasně identifikují tato rizika a nevědějí, co dělat, protože nemají nástroje. Děkuji vám. Thank you very much, very Děkuji mnohokrát, to byly velmi důležité poznámky. Dobrá, já myslím, že tímto můžeme tedy uzavřít druhou část dnešní schůze. Já vám mnohokrát děkuji. Děkuji za tento velmi zajímavý dialog o měnových záležitostech a dialog s Evropskou radou pro systémová rizika a děkuji za úzkou spolupráci s Evropským parlamentem v zájmu Evropské unie. Děkuji.